ladies and gentlemen, dear... Vážená paní velvyslankyně, dámy a pánové, milí kolegové, milí přátelé. Herzlich zu unserem heutigen Treffen. Rád bych vás přivítal v námci našeho současného setkání, které se koná s eh, podnětu setkání G20 v Mexiku. Síly globalizace dramaticky změnily tvář světa. A tato změna se v posledních letech urychlila. Čím dál silněji se urychluje. Eh, v důsledku těchto předvratných změn jsme všichni mnohem silněji spolupropojeni a Stali jsme se navzájem závislí. Alespoň existuje čím dál tím více lidí, nezávisle na tom, kde na světě žijí, kteří si toto uvědomují. Nové technologie zmenšily svět. A my pracujeme a cítíme se čím dál tím více býti občany globální vesnice vzdálenosti, časová pásma, jazykové rozdíly již téměř nehrají vůbec žádnou roli. Vše se odehrává současně. slzy a radost jsou nám zprostředkovávány v sou stejném okamžiku a to až do každého bytu, do každého obydlí pomocí televizorů. Výzvy jsou globální a proto musí být globální rovněž odpovědi na tyto výzvy. Mezinárodní instituce, které se věnují těmto problémům, či měly věnovat, a současně by měly zajistit globální odpovědnost vlád, Tyto instituce v posledních letech zjistily zejména slabiny v rámci zvládání těch nejdůležitějších výzev. Naše globální slabiny jsou rovněž národními a regionálními slabinami. A to proto, že lidé potřebují politická řešení pro výzvy, pro krize, nezávisle na tom, kde k ním dochází. Lidé tyto, tato řešení právem požadují a očekávají. Ve svém projevu eh, na Světovém hospodářském fóru v Davosu potrhl generální termík Uno banky mu a budu citovat, máme zde celou novou řadu krizí, která si žádá nové vědomí odpovědnosti. Naše, náš doba potřebuje novou definici vedení, potřebuje globální odpovědnost našich vůdců. Ale nejenom globální vedení je důležité a potřebné. Je důležité, abychom zde měli vedení ve smyslu odpovědnosti, ve smyslu pochopení globální spoluodpovědnosti vedení, které bude chápáno jako společná řešení, která se budou připravovat společně s ostatními a prosazovat společně s ostatními. Global governance, či globální vládní odpovědnost, je relativně nový pojem, ale týká se velice starých tázek Spolupráce mezinárodních aktérů při řešení společných výzev, či takových výzev, které prostě nelze vyřešit bez společného úsilí. Koncept společné globální vládní odpověstnosti, které byla omezena dříve pouze na otázky míru a bezpečnosti, tato koncepce byla v minulých letech značně rozšířena. A Otázky, které je možné vyřešit pouze globálně, těch je čím dál tím více. Například je to globální odpověď na hospodářskou finanční krizi, na otázky ekologické, na udržení biologické rozmanitosti, dále oblast potírání terorismu, dále oblast šíření jaderných zbraní, oblast problémů s migrací, s obchodem s drogami, pandemie, zdravotní rizika, rozvojová pomoc. To vše k tomu patří. Jaké výzvy a jaké lidské problémy vlastně nejsou přeshraniční? Neustále je čím dál tím více jasnější, dámy a pánové, že tradiční nástroje mezinárodního řešení problémů a odpovědejících mechanismů eh, se dostaly nebo či naráží na své hranice, jsou, jsou nedostatečná. Není možné pomocí těchto nástrojů vyřešit veškeré problémy, které existují. Rovněž mezinárodní právo v této oblasti naráží na své vlastní hranice například jednomyslnost v rámci OSN či také v Evropské unii. Toto vše blokuje, oddaluje, zpomaluje a někdy i překáží v tom, aby byla přijímána rozhodnutí v pravý čas, totiž dostatečně rychle. Klíčovou otázkou je reforma zastoupení v mezinárodních organizacích a fórech tak, aby bylo možné dobře reflektovat realitu 21. století a zejména rostoucí hospodářskou moc rychle rostoucích ekonomik. K tomuto vývoji patří rovněž změny v rámci VTO a Mezinárodního měnového fondu. A samozřejmě také opakované pokusy zreformovat OSN a zejména Radu bezpečnosti OSN, a v neposlední radě rovněž transformace G8 v G20 a posílená role OECD vůči G20. Dnešní konference tematizuje posilující roli G20 v systému mezinárodních organizací a struktur. Jak všichni víme, je G20 neformálním fórem, které má za cíl podporu otevřeného a konstruktivního dialogu mezi průmyslovými neměmi a rychle rostoucími ekonomikami, dialogu o globálních klíčových otázkách. G20 hrála centrální úlohu během globální finanční a hospodářské krize, a to již od jejího počátku v roce 2008. A dobře víme, že krize ještě překonána není. Od té doby ehm, národy G20 úspěšně spolupracovali a snažili se posílit odolnost globálního finančního systému vůči krizi. Tak například se podařilo e, dále zlepšovat potravinovou bezpečnost a boj proti protekcionismu. Musíme ovšem upřímně, zde upřímně říct, že ne všechny klíčové iniciativy, které podporovala G20, již plně dosáhly svých cílů, či vůbec byly realizovány. Například bazilejský proces. V minulých letech se národní zájmy začaly opět posilovat a divergovat, tedy oddalovaly se od sebe. Duch spolupráce klíčových národů, který se projevil na prvních samitech G20, se alespoň částečně zdá, že musel jak se jaksi vyhnout politické nerovnováze. Toto je zásadní chyba. G20 hraje velice důležitou roli v rámci budoucího uspořádání mezinárodních vztahů. Jak správně poznamenal ředitel VDO, živější komisař OSN Pascal Lamy. G20 je na rozdíl od mnoha představ, či není na rozdíl od mnoha představ žádnou světovou vládou. Je důležitou součástí velmi komplexního systému, které má celou řadu dalších součástí. Jinými slovy můžeme říci, G20 může posloužit jako katalyzátor zdrojů zdrojů, které jsou poskytnuty jinými mezinárodními institucemi a organizacemi. Zatímco nelze popírat úspěchy G20, trpí ovšem toto nové fórum ještě jasným nedostatkem legitimity. Jistě pápete, že já jako místo předseda Evropského parlamentu jakožto poslanec Evropského parlamentu, věnuji právě této otázce, či připisuji právě této otázce obzvláštní důležitost. Kdo volí členy G20 a jsou lídři G20 odpovědní za, své, za svá rozhodnutí buď individuálně či společně, jak funguje eh, přípravná fáze rozhodnutí a dále fáze po učinění rozhodnutí v rámci mezinárodních a transnacionálních transnárodních parlamentů. Když tady uvažujeme o nových modelů pro globální odpovědností vlád, tak v rámci tohoto procesu zdůrazní Josef Days, švýcarský předseda generálního valného schromáždění OSN, že G20 je důležitým nástrojem pro to, aby bylo možné řešit velice rychle a koncentrovaně situaci, které, ke kterým dochází v rámci mezinárodních vztahů, ale eh, rovněž poznamenal, že toto eh, že tedy tuto efektivnost nelze chápat jakožto legitimitu. Poten, ungenutzte Potenziale und kann zweifellos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 před výborem v šesti různých skupinách. Normálně jsou to dva či tři výbory, takže mě dovolte, abych ještě jednou srdečně poděkovala za to, že tady s vámi mohu být. Dovolte, abych využila příležitost a sdílela s vámi některé počiny ke kterým již došlo v naší práci v Mexiku a také velice krátce zmíním priority, které vedou naši pracovní agendu pro přípravu G20 a vůbec pro její provádění v celém roce 2012. Současný eh, prezid, jako Předsedající země G20 si Mexiko uvědomuje eh, závažnou hospodářskou a finanční situaci. Pět priorit v agendy v tomto roce G20 znamená snahu o dosažení rovnováhy které vyžadují také politické impulzy celé skupiny, ale také střednědobé a dlouhodobé projekty je třeba také zabezpečit kontinuitu a pokračování závazků vůči rozvojovým státům. Když eh, Mexiko převzalo předsednictví G20, bylo mu naprosto jasné, jaké cíle bude chtít dosáhnout eh, s návrhem jak čelit nejenom aktuální nezbytná témata, která vyžadují politické impulzy z G20, ale také vlastně zaobírat se střednědobými a dlouhodobými výzvami pro zaručení kontinuity závazků a uskutečnění závazků, ke kterým došlo na předchozích schůzkách aby se podpořily aktivity jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Jedná se nám o aplikaci strukturálních reform pro růst a zaměstnanost. Jak všichni víte, nestabilita, ekonomická současná nestabilita vyžaduje prostředky a opatření pro posílení hospodářského růstu a pro nabízení kvalitních pracovních příležitostí pro znovu obnovení růstu je však třeba obnovit také důvěru soukromého sektoru. V oblasti sociální je důležité také provádět strukturální reformy pro dosažení trvale udržitelných pracovních příležitostí. Druhou prioritou bude posílit finanční systémy a podpořit finanční pobídky pro stimulování hospodářského růstu. Eh, rozvinuté ekonomiky a jejich finanční trhy nám ukazují, že je třeba, aby byla nastolena re- aby byla nastolena jasná regulace a zároveň je třeba posílit finanční inkluzi a inkluzi ke vzděl- finanční vzdělávání je třeba provozovat osvětu či spotřebitelům, abychom také snížili chudobu a nadměrnou spotřebu. Co se týče nezbytnosti nové struktury tady potřebujeme většího propojení v globálním ohledu eh, potřebujeme, mm, aby finanční mezinárodní instituce tady způsobily a aby zejména sehrál svou činnost Mezinárodní měnový fond proto, aby jeho prostředky byly použity pro stimulaci daleko vyrovnanějšího růstu a trvale udržitelného růstu. A mohu vám říci, že na základě dvou setkání ministrů financí a guvernérů světových bank se podařilo navýšit prostředky o 430 milionů dolarů, o 430 miliard dolarů, jakož i vytvořit mechanismus jak čerpat tyto prostředky. Čtvrtou prioritou je posílit potravinovou bezpečnost a zmírnění kolísání cen v základních komoditách. To je nesmírně důležitá záležitost, protože se týká zejména zemědělských produktů a to se dotýká nejchudších vrstev obyvatelstva. E, tyto sektory vlastně e, znamenají polovinu příjmů a zaručení potravinových komodit. Předsedající země Mexika se domnívá, že e, to, že došlo ke zvýšení cen těchto zásadních komodit, nesmírně zvýšilo chudobu v celém světě. A je třeba, abychom pokročili v našich iniciativách, abychom posílili investice rovněž ze soukromého sektoru pro nejvíce zranitelné státy. Kromě toho je třeba používat také veřejné politiky pro podporu malých zemědělců v rozvějících se státech. Pátou prioritou je potírání klimatických změn a podpora trvale udržitelného rozvoje. Tato priorita je možná ta, která ukazuje největší rozdíl mezi mexickým předsednictvím a minulými předsednictvími G20, protože mexická vláda je přesvědčena o tom, že pro udržení paradigmatu hospodářského růstu potřebuje také snižovat dopad ekonomiky na životní prostředí, abychom na globální úrovni nebyli ohroženi růstem hospodářským i sociálním v dlouhodobě. A proto mexické předsednictví toto téma, téma ekologie, dodalo do svých priorit a navrhuje konkrétní priority pro pobídky v oblasti výzkumu, inovace v pracovní agendě, která půjde napříč všemi pracovními skupinami G20 a bude diskutována z nejhrůznějších úhlů pro možnosti vytvoření dalšího potenciálu k využití. Je třeba vytvářet reformy strukturální reformy, zaobírat se také biopalivy, zaobírat se bezpečnostní potravin a zajistit investice do hospodářského růstu. Je třeba, aby veškeré aktivity v G20 zahrnovaly také výsledky těch setkání, ke kterých dojde i v rámci jiných struktur, eh, například eh, schůzka, která se uskuteční v Kalifornii. A kromě toho musíme také samozřejmě zahrnout jiné jiný vývoj se tě musím vám říci, že pro mexické předsednictví bylo velice obtížné přesvědčit ostatních 19 členů G20, že zelená agenda je skutečně agendou, která by měla tvořit součást práce G20, ne sama osamoceně, protože na to tady existují specializovaná forma, za, formy zaobírající se bojem proti klimatickým změnám, ale je třeba uvědomit si, že hospodářský růst je třeba vždy nazírat z oné zelené perspektivy, vždy s ohledem na životní prostředí. E, Mexiko je každopádně přesvědčeno o tom, že G20 by měla konat vlastně pro blaho globálního rozvoje a pro podporu rozvoje všech států a že pouze díky koordinované akci lze dosáhnout cílů které si G20 stanoví. A proto se Mexiko rozhodlo pozvat několik států, eh, kde si uvědomujeme, že tyto státy mají také regionální vedení, jako například Chile, Kolumbie a Etiopie, Kambodža a Benin, aby se přidružili k našim rozhovorům a jednáním G20. Pro završení těchto priorit mexická vláda rozvinula skutečně velmi ambiciozní agendu. Eh, už se završily tři setkání šerp. A kromě toho další mezivládní setkání, jedna schůdka ministrů zahraničního obchodu setkání ministru zahraničních záležitostí, setkání ministru turismu a jedno setkání náměstku ministru pro zemědělství. A zároveň tedy dochází k vedení velice šira, širokého dialogu, eh, kde eh, se zahrnují a zohledňují také aktivity OSN, dochází k setkáním nejrůznějších výzkumníků, Víte, že tady máme to, co se nazývalo Think 20, dále Business 20 se zástupci mladých lidí, kde pod názvem Mládež 20 a také se zástupci občanské společnosti. Každopádně Mexiko ustanovilo nejrůznější pracovní skupiny pro rozvoj čisté energie, pro zaměstnanost, pro potírání korupce a ty se již mnohokrát sešly. Závěry, ke kterým došlo na těchto setkáních, budou předloženy potom na saminu 17. 18. 19. června v Los Campos. Co se týče rozvoje, tady bych ráda zdůraznila, že v rámci třetího zasedání pracovní skupiny, která se sešla začátkem května, se diskutovalo o roli G20 v agendě mezinárodního rozvoje a byly tady definovány akce a doporučení, které budou odevzdány setkáním představitelům v červnu, zejména se to týká potravinové bezpečnosti Cílem je, aby veškeré tyto pracovní skupiny přispěly proto, aby G20 se podařilo redukovat chudobu a podpořit také země méně rozvinuté. Máme tady také dva dialogy s občanskou společností, Eh, kde se snažíme projednávat vzájemný zájem na hospodářském růstu. Jsem si jistá, že nejrůznější fóra roku 20 Nejrůznější fora G20 v tomto roce přinesou výsledky nejenom pro země G20, ale pro všechny země, pro celou mezinárodní komunikutu. Mexiko bude s veškerou energií, kterou má, rozvíjet odpovídající nástroje a zasazovat se o to, aby se překonala ona obtížná hospodářská a finanční situace, v níž se nacházíme a bude se snažit eh, vyt pracovat možné scénáře, jak tuto situaci překonat. Nelze zapomínat na to, že krize v Evropské unii je událostem, je záležitost, která se týká nás všech, netýká se pouze Evropanů. Vždyť žijeme v globalizovaném světě. Pan prezident Calderon nedávno také řekl, že když se potápí loď, tak se potopíme všichni. A proto potřebujeme spolupráci a mezinárodní solidaritu v těchto obtížných okamžicích. Vážený pane místo předsedo parlamentu, hm, uvědomuji si vaši žádost, kterou jste dne přednesl, že výsledky G20 by měly být zkomunikovány Evropskému parlamentu a s velikou chutí, s velikou radostí se zavazuji k tomu, že se s vámi sejdu na závěr této schůzky a kdy to budete považovat za nezbytné, velice ráda přijedu, abych vás informovala o tom, k čemu se dospělo na setkání G20 na summitu, abychom také projednalo spolu možnosti, jak by parlamenty světa a v tomto specifickém případě Evropský parlament mohly přispět svou měrou pro eh, k tomu, aby G20 zaznamenala ještě více úspěchů. Thank you very much for your... Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, děkuji mnohokrát za váš čas a za vaše slova. Nyní tady máme první panel. Je pro mě velikým potěšením a s velkou radostí zde vítám více místo předsedu výboru pro zahraniční věci, pana Pasku, který bude předsedat tomu prvnímu panelu. Takže já vás zde srdečně vítám a velice vám děkuji za tu, abych tak řekl, pomoc, protože pan Elmal Brok zde není a vy nám tedy tímto velice pomůžete. Máte slovo. All right, thank you very much. Děkuji mnohokrát, takže eh, navrhuji, abychom dále nestráceli čas, protože už máme malinké spoždění. Já bych tedy nyní rád zahájil první panel, který se nazývá Jaké před námi stojí výzvy pro zprávu a řízení v 21. století? Máme zde význačné hosty a účastníky tohoto panelu. Jednak paní Gabriela Ramos, pan Daniel Guajatere, pan Daniel Gross, které bych zde chtěl velice srdečně přivítat. A dále tady budou dva poslanci, pan Hekmar a pan Deva, kteří zde sedí před námi a kteří budou reagovat na to, co zde přednesou naši přátelé. Nejprve bych chtěla dát slovo na 10 minut paní Gabriele Ramos, aby přednesla svoji prezentaci. Prosím. Thank you very much. Thank you. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych říci, pane Pasku, že jsem velmi ráda, že zde mohu mít, že mám tuto příležitost vystoupit v Evropském parlamentu k tomuto tématu. A také bych zde chtěla přivítat svou přítelkyni, velvyslankyni Fuentes Bereň z Mexika. A jsem velmi ráda, že zde mohu pohovořit o výzvách pro G20 v souvislosti s celosvětovou vládou a řízení. Možná se ptáte, proč OECD? Tak asi bych měla říci, že jedna důležitá věc u G20 je, že požádali, aby mezinárodní organizace poskytly analytickou podporu a analýzu, protože se zabýváme celou řadou různých oblastí, ať už eh, zemědělstvím, nezaměstnaností, bezpečnostní. Takže eh, spolupracujeme již od té chvíle, co OECD k účasti přizval pan předseda pan prezident Obama v Pittsburghu. Nyní také spolupracujeme tedy s mexickým předsednictví a zejména se věnujeme té otázce takzvaného zeleného ekologického růstu, který považujeme za velmi důležitý v souvislosti s celosvětovou ekonomikou. Dále bych chtěla říci, že když bychom si měli položit otázku, proč potřebujeme tuto posílenou světovou spolupráci, tak eh, měli bychom si uvědomit, kde jsme nyní. A bez ohledu na to úsilí, bez ohledu na ty pokroky, již bylo dosaženo ve všech pilířích globální ekonomiky, stále debatujeme o takových věcech, jako je záchrana bank, záchrané balíčky, předluženost vysoká míra státního dluhu a již eh, s ohledem na to, že se jedná v podstatě o pátý rok krize, asi bychom to měli mít vyřešeno když probíhalo francouzské předsednictví, tak jsme měli, tak jsme doufali, že ta krize tak nějak pomine a že se budeme moci soustředit na nastartování růstu. Stejně tak doufáme v podobnou věc i s Mexikem, a to sice, že tedy ta krizová situace se trošku vyřeší, ale zároveň vidíme, že se to ze dne na den zhoršuje. Já jsem se účastnila několika jednání tzv. šerpů, těch koordinátorů, které pořádalo Mexiko. 21. května se tam prezentovala ekonomická prognóza OECD a třeba, že bylo zaznamenáno, že USA, Japonsko a podobně je na tom o něco lépe, tak Evropa stále zaostává a bohužel je tady stále veliké riziko pro celosvětovou ekonomiku, která se nezlepšuje, naopak ze dne na den se zhoršuje a jsou tady stále velké problémy, které musíme řešit. Priorita samozřejmě pro nás v Evropě by měla být ze všech sil se snažit zlepšit bankovní systém a vynaložit veškeré potřebné zdroje, které Evropa má k dispozici, aby ekonomika byla vedena do lepšího stavu. Co to je ta posílená zpráva řízení? Já tady v zásadě hovořím o tříbodovém systému. Jednak musíme společně jednat, takzvaná kolektivní akce. Co tím máme na mysli? G20 se snaží rozjet kola celosvětové ekonomiky, aby Mm, zabránila zhoršování krize. Ale když teď jde o to, jak tu ekonomiku dostat na cestu růstu a mm, vidíme, že to je stále složitější. Ale ono nejde jenom o to řešení té krizové situace, ale jde také o budování cesty k dlouhodobému, udržitelnému růstu a hledání nových zdrojů růstu. Protože ono nejde jenom o to, jaká krize to je, ale také o to, jak vyřešíme dopady, které tady ta krize zanechá na dlouhá a dlouhá léta. A musíme hledat nová, nové prostředky, nové zdroje růstu. Eh, my v našem odboru jsme předložili celou řadu návrhů, které se zaměřovaly například na zlepšení eh, kvalifikace a dovodností na trhu. Dále také důležité témata týkající se genderových otázek. Myslíme si, že je potřeba se více zaměřit na ženy, také je potřeba se zaměřit na možnosti rozvoje v oblasti obchodu a podobně ale samozřejmě v první řadě musíme vyřešit tu velice složitou situaci, se kterou se potýkáme. A samozřejmě potřebujeme efektivní zprávu a řízení. A to je jeden z benefitů G20, která se snaží zastupovat sama sebe. Protože kdykoliv apelujeme na G20, jako na fórum takové celosvětové zprávy a řízení, tak oni říkají, my zastupujeme sami sebe. Nechceme zastupovat někoho jiného mimo tuto skupinu. A já si domnívám, že nejlepší služba, kterou G20 může poskytnout se světové ekonomice, je, že prostě se zaměří na svou ekonomiku, protože ostatně tvoří 80 celosvětové ekonomiky, takže to by bylo přínosné pro zbytek světa. Samozřejmě eh, dle našeho názoru ustavení G20 bylo velmi vítaným krokem z celosvětového pohledu, protože je tady takový jednotný silný hlas, také dále s ohledem té ekonomické síly a rozvoje, jak už jsem to zmínila, a také z důvodu toho, že to je e, zvládnutelné, že se to dá uřídit. Samozřejmě Nejsou to organizace jako OECD, které vedou celosvětovou ekonomiku, ale přesto my eh, se snažíme nějak pomoci, sledujeme to a vidíme, jak obtížná a složitá jsou ta rozhodnutí a ty diskuse. Ale zároveň je velmi důležité, že ta skupina je tady, že funguje a že se snaží činit rozhodnutí, která jsou často velmi obtížná a velmi často se jedná o složité politické otázky. Co se týče otázky legitimity, tak, jak jsem řekla, měli bychom tuto skupinu vnímat jako skupinu, která zastupuje sama sebe. Je samozřejmě součástí složitější celosvětové struktury, ale nezastupuje nikoho jiného, žádný jiný orgán. Když tady hovoříte Eh, o tom takzvaném zeleném růstu. Určitě nechceme nahradit systém eh, ekologického rozvoje OSN, o to tady nejde. A zase, když tady se snažíme hovořit o rozvoji obchodu, tak určitě nechceme nahradit VTO, celosvětovou světovou obchodní organizaci, o to tady rozhodně nejde. Ale zároveň si nesmíme zastírat tu realitu, že G20, která zahrnuje ty hlavní hráče v oblasti celosvětového obchodu a také hlavní země v oblasti toho zeleného růstu, tak jestliže eh, tyto země, členské země, by nezačaly hovořit o změnách klimatu a o tom, o kolik vzroste teplota a podobně, mm, to jsou prostě velmi důležitá témata. Také se musí hovořit o konkrétní věcech, takzvané ekologické daně, kolik chceme, aby ty daně byly, kolik chceme investovat do zeleného růstu. To jsou prostě velmi reálné, konkrétní věci, které tyto země mohou řešit. A není to nějak v rozporu s jinými programy jiných subjektů a organizací. Zároveň je důležité, že to je takové neformální uskupení, které se snaží spolupracovat i s B20, L20 a podobně. A bude to představovat velmi důležitý základ pro diskusy u celé řadě různých oblastí. Obecně já se domnívám, jak eh, už to řekl i pan Karas na začátku, že mm, je tady poměrně smíšená historie těch kroků, které tam byly mm, realizovány. Určitě je velmi přínosné, že se takto setkávají hráči celosvětové ekonomiky. Samozřejmě jsou tady ale veliké výzvy, jak posunout celosvětovou ekonomiku na udržitelnější cestu. A v této souvislosti bych chtěla říct jednu věc, která je velice relevantní pro Evropský parlament, kde se nyní scházíme, a to sice, že žádné téma by nemělo zůstat opomenuto. Samozřejmě rozhodnutí, která činí Evropa Evropská unie nebo respektive Evropská komise a další relevantní orgány, ano, to je pochopitelné, ale zároveň i G20 by měla o těch rozhodnutích hovořit. A vy víte samozřejmě, jak váhavě se některé země staví k tomu, když se hovoří o nerovnováhách, rozdílech v rámci celosvětového systému. A já myslím, že bychom se měli být snažit co nejotevřenější a hledat řešení, která posunou G20 směrem k tomu, aby to byl skutečně důležitý orgán. Není to jednoduché. Samozřejmě, teď se říká, všichni musíme učinit určité pobídky, určité stimuly, stimulační balíčky. Hmm. Nyní ale je situace taková, že všichni mají různou ekonomickou situaci, různé politické požadavky, takže když se snažíte učinit nějaké kolektivní kroky, tak to není vůbec jednoduché, eh, jako když se snažíme čelit tomu kolapsu. Takže bylo dosaženo určitého pokroku, ale musíme eh, ještě toho hodně učinit. Každopádně já si myslím, že K20 je dobré uskupení. Děkuji mnohokrát. Je pravda, že když máte novou distribuci moci, musíte vybudovat určitou strukturu, která ji podpoří. A ta institucionální struktura, kterou máme, často pochází až z toho období po konci druhé světové války, ale od té doby se hodně věcí změnilo a teď došlo k celá novému přeskupení moci. A krása G20 spočívá v tom, že nějak se nesnaží vměšovat do těch stávajících struktur, ale spíše se snaží vytvořit nové fórum, kde by ty nové země, zejména ty země, které posílily svoji pozici, mají možnost a příležitost tuto novou pozici a sílu uplatnit. A nyní pan Daniel Gross, 10 minut. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl říci, že jako nezávislý mm, pozorovatel možná budu méně diplomatický a přímější. Z mého pohledu G20 je bez pochyby užitečné fórum, ale musím říci, že jenom obtížně mm, vidím, jak by skutečně mohlo řídit celosvětovou ekonomiku samozřejmě v rámci krize bylo užitečné, když se vedoucí představitelé států a vlád sešli a snažili se činit nějaké společné kroky, ale ve chvíli, kdy ta zcela krizová situace pominula, tak už tak trošku každý si eh, hrabe na tom svém domácím písečku. Ale jak jste řekli, krása G20 spočívá také v tom, že nějak se uh, nějak nenarušuje tu strukturu těch stávajících fungujících institucí, a to zejména možná i Mezinárodního měnového fondu, protože mm, to je právě jedna instituce, která činí kroky na každodenní bázi. My jsme nedávno vypracovali studii pro Evropský parlament o vnějším zastoupení eurozóny, kterou bych tady chtěl zmínit. My samozřejmě jsme se zabývali zastoupením eurozóny v různých fórech ale já bych zde se velmi stručně chtěl zaměřit právě na MMF, protože to je jedna z těch institucí, kde by se skutečně něco mělo, mohlo změnit. Já vím, že jiní lidé, jako třeba Lorenzo, tady o tom budou hovořit ještě o těch konkrétních návrzích, které byly učiněny v minulosti a my se v zásadě snažíme jít v těch jeho šlépějích. Jak víte, jeden z hlavních principů MMF je, že členy jsou jednotlivé země, protože Mezinárodní měnový fond řeš, se snaží realizovat fiskální politiku. Mezinárodní měnový fond je skutečně zaměřen na ty fiskální otázky. A ono se vždycky říkalo, že eurozona jako taková nemůže být v MMF zastoupena, protože se tam řeší fiskální otázky. Že má svou vlastní měnovou, eh, měnový orgán, Evropskou centrální banku. Evropská centrální banka tam může působit hm, jako pozorovatel. Ale skutečné kroky Mezinárodního měnového fondu jsou fiskální, zatímco eurozóna fiskální kroky nečiní. A teď nevím, zda dobrá nebo špatná zpráva je, že toto se mění. Zatím se to ne, nezměnilo, ale změny už probíhají. Došlo k vytvoření IMS, IFSF a stále více se hovoří i o fiskální unii a o dalších krocích v tomto směru. Já teď nechci předvídat, jak se to všechno vyvine, Máme tady konferenci několika předsedů, kteří to budou řešit, ale je zjevné, že eurozóna se snaží ubírat směrem k nějak získání i určitých fiskálních pravomocí. Náš návrh jednoduš, zjednodušeně by byl ten, že fiskální zájmy zemí, které jsou členy eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu, by se mohly združit prostřednictvím ISM. což bude instituce, která bude mít právní identitu v rámci mezinárodního práva. Nebude to vyžadováno žádnou změnu smluv nebo statutu MMF, ale bude potřeba jenom určitá formální dohoda mezi členskými státy, které řeknou, že do budoucna jejich zájmy v MMF bude zastupovat ESM, Evropský stabilizační mechanismus který bude zastupovat eh, výkonný ředitel, ať už to bude kdokoliv, a který prostřednictvím určitých politických eh, instrukcí, které získá od příslušných finančních, od finančních ministrů, tedy podle toho bude postupovat. Takže já myslím, že již nyní vidíme určitý nástin toho, jakým způsobem do budoucna by zde eurozóna mohla být eh, zastoupena. Můžeme samozřejmě vycházet z praxe v různých členských státech, a to sice, že eh, zřejmě tady toho zástupce ESM budou nominovat finanční ministři a eh, místo předsedu budou, budeme nominovat ECB. To je takový už do jisté míry běžný přístup například v Německu, tedy že tam bude také minister financí, zástupce Bundesbanky a podobně. Respektive takto probíhá nominace i v těch jiných zemích. Takže to by možná mohl být jeden z těch vývojů, jak se to vyvine. Jakým způsobem budou tyto hlavní zásadní změny realizovány? My v naší zprávě hovoříme o tom, že je možné učinit řadu věcí, aniž by byla nutná formální změna smluv. A nebo, že, že prostě bude potřeba jenom aktivovat určitý výbor ve výboru, bude se jednat o podvýbor pracovní skupiny, která je příslušná v této věci. Bude to skupina příslušných národních zástupců, kteří mají dostatečnou pravomoc ze svých domovských zemí, mohou tedy zastupovat domovská finan- ministerstva financí. A ti by velmi úzce sledovali agendu MMF, já nevím, setkávali by se třeba i několikrát do týdne, aby tedy podrobně sledovali agendu MMF a aby formulovali společné stanovisko. Víme, že v praxi společné stanovisko se dosahuje jenom velmi obtížné, zejména když to musíte udělat v krátkém časovém rozmezí a k celé řadě bodů. Takže náš návrh byl, aby byla přijata velmi jednoduchá procedurální změna, a to sice říci, že tato skupina bude mít takový výbor, podvýbor, bude tam sekretariát, kde bude dostatek pracovníků, kteří budou schopni sledovat tady celou agendu MMF, no a ten sekretariát bude činit změny, eh, promiňte, návrhy, bude předkládat návrhy. A jestliže ty návrhy nepřijme většina výboru, tak bude možná jenom dosaženo tady dohody, že nikdo z zástupců eurozóny nebude v MMF hovořit. A to by už samo o sobě byla určitá pobídka, aby bylo dosaženo dohody ještě před eh, zasedáním MMF a aby tam tady mohl zaznít hlas eurozóny. A nebo bychom mohli jít ještě o krok dále Ehm, a nedělat žádné formální změny, ale jenom třeba odsouhlasit, že ta ustanovení, že ty návrhy tohoto sekretariátu, tohoto výboru se budou považovat za schválené, jestliže kvalifikovaná většina neodhlasuje, že ne. Tento přístup už se ostatně aplikuje i v jiných oblastech. To by v podstatě eurozóně umožnilo nalézt společný hlas, aniž by bylo nutné realizovat celou řadu právních změn. Samozřejmě rozumí se samo sebou, že ta činnost toho podvýboru by musela být navázána na činnost Evropského parlamentu. Ale já předpokládám, že tato sněmovna je dostatečně zkušená, kompetentní, aby tu práci mohla zvládnout. Abych to tedy schrnul, tak mé stanovisko je takové, že mm, v této chvíli na globálních fórech je eurozóna zastoupena velice málo nikoliv na úrovni G20, ale ani není zastoupena na úrovni hm, organizace, která skutečně řídí celosvětovou ekonomiku, a to je MMF. Nicméně mohlo by být dosaženo znatelného kroku v rámci stávajícího rámce. A to ve chvíli, kdy tedy eurozóna vytvoří stabilní fiskální rámec, a v tu chvíli by bylo tady vhodné mít k dispozici nějakou organizaci, která by mohla zastupovat eurozónu v rámci MMF, což by vyžadovalo určité změny, ale dle našeho názoru nikoli změny smluv. Tudíž domníváme se, že nastala doba, abych se skutečně konkrétně zamyslet na tom, jak dále postupovat v této věci. Děkuji mnohokrát, pane Grossi. Toto jsou určité důležité věci k zamyšlení a dále bych pozval pana Daniela Viavera na další 10 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji mnohokrát, že jsem bylo pozváno i ISS. Není tak časté, abychom byli přizváni k řešení o otázkách G20. Nicméně probíhá tady velmi zajímavá politická rozprava a jsme rádi, že se můžeme zúčastnit. Já se domnívám, že G20 a její agenda jsou velice zajímavé a také představují velikou výzvu do budoucna. Podpora eh, vícestraných řešení ke, společné, ke společnému problému je možná jeden ze základních principů evropské integrace. Tudíž je, a to je také proto, že nyní je, proto je to nyní zakotveno v Lisabonské smlouvě. A my se budeme snažit sdílet zkušenosti s našimi partnery, zejména na takovém fóru, jako je G20. Realita je taková, že celosvětová zpráva řízení fragmentováno, plurální a poněkud roztříštěno. Skutečná celosvětová zpráva řízení je ještě něco, co se musíme snažit dosáhnout. Musíme se snažit posílit společné hodnoty a vzájemnou spolupráci. Cílem by mělo být zajistit celosvětový mír, bezpečnost a prosperitu. A zajistit, že přínosy globalizace budou rovnoměrněji rozděleny. Samozřejmě je zde velmi dlouhý seznam globálních výzev, které musíme řešit. Například tady probíhá ta celosvětová ekonomická krize, také problém zabezpečení dodávek potravin a celá řada dalších důležitých problémů. A my potřebujeme hledat eh, celosvětové řešení, přičemž si myslíme, že my v naší službě k tomu můžeme také přespět. Eh, já nebudu už tolik hovořit o nadcházejícím summitu, protože paní velvyslankyně Fuentes Beran k tomu již řekla hodně. Nicméně je zde celá řada věcí, které tady již máme. Jednak závěry rady z března a také společné stanovisko vybracované 25. května panem předsedou Barozem a panem Van Rompujem k této věci. Čili já o tom už tolik hovořit nebudu a také můj kolega už se hodně vyjádřil k této otázce. E, neformální setkání ministrů zahraniční v Los Cobos představovalo také velmi zajímavý prvek. Katarina Štoň se zúčastnila tohoto jednání a což bylo důležité, protože se domníváme, že G20 se ubírá správným směrem. Bylo to první z podobných jednání a to je také důležité. Jednání v rámci Los Cobos byla hodně obsáhlá, hovorilo se zejména o světové zprávě řízení, rozvoji lidských zdrojů a zeleném růstu. A na pořadu jednání nebyla taková ta tradiční témata zahraniční politiky. Katarina Štojn uh, eh, vystoupila k otázce důležité mezinárodní spolupráce při řešení těchto témat. A to sice zejména, jak řešit takové otázky jako Irán nebo Sýrii v tomto rámci. A také zdůraznila potřebu mezinárodní spolupráce v kontextu arabského jara. V bos nebylo dosaženo žádných formálních závěrů. Nicméně bylo vypracováno tiskové komuniké a je potřeba, abychom se s ním obeznámili. Taková témata jako potravinová bezpečnost, energie, energetika, udržitelný růst, zelený růst, to jsou témata, která spolu nejenom vzájemně souvisí, ale také jsou to témata, která musíme analyzovat společně a paralelně, abychom hledali komplexní řešení. A já se domnívám, že je velmi důležité žádné z těchto témat nezanedbávat. Dále je velmi důležité propojit ekonomické, politické a možná i bezpečnostní otázky, tak aby byly přijaty takové kroky, které přispějí ke komplexnímu monitorování celosvětové agendy. Za třetí je potřeba vnímat změny v rámci multilaterálních institucí a jejich úlohu ve stávajících rámci a také potřeba učinit určité pragmatické kroky. Ale zároveň nesmíme narušit eh, možný pokrok, kterého by mělo být dosaženo v těch urgentních otázkách, je-li to potřeba. Dále je také důležité neustále a velmi obezřetně monitorovat závazky jednotlivých zemí v rámci G20, ale také v rámci jiných for, protože ta míra toho určitého plnění zatím nedosahuje těch očekávání, takže je potřeba jít mnohem dále. Další věc, která byla zdůrazněna na tom jednání, měla by zde být spíše takzvaná preventivní diplomacie, nikoliv reaktivní. Jak to již ostatně řekla i mexická velvyslankyně, musíme eh, propojit krátkodobé a dlouhodobé vyhlídky a nejenom se snažit reagovat na krizi. Katrina Štun se domnívá, že jednání bylo úspěšné. Mexiko zdůraznilo své odhodlání pokračovat v inovativních iniciativách, což je velmi důležité, zejména s ohledem na summit v Los Cobos. Několik zástupců navrhlo, aby se podobné setkání zopakovalo Myslím, že pro tuto chvíli ještě nebylo učiněno definitivně rozhodnutí. Nevíme, co plánuje Rusko pro příští rok a není zatím jisté, zda v tom budou pokračovat. Čili zatím se to vyvíjí celkem slibně. Hmm, jaká jsou neformální závěry z tohoto setkání ministrů zahraničních věcí? Zdá se, že uvažování na straně EU je zcela v souladu s tím, co se objevuje v závěrech. A my se musíme zamyslet nad tím, jak bychom mohli dále ovlivnit tuto debatu a zejména tedy debatu o efektivitě a účelnosti G20, jak už jste tady ostatně také zmínila. Některé země se domnívají, že G20 je země, která se která jaksi nominuje sama sebe, že sice zastupuje 80% celosvětového HDP, ale jenom 20% občanů. Je potřeba, aby se jednalo o skutečně legitimní orgán. Například G77 nebo Norsko. To jsou velmi důležitá témata, tedy jakým způsobem zajistíte, že G20 bude dostatečně legitimní. Jakým způsobem tedy bychom měli postupovat? To zatím není jasné, ale diskuse byla otevřena. Na neformálním setkání ministři zahraničních věcí zmínili několik aspektů. Je zřejmé, že G20 nesmí nahradit kroky realizované mezinárodními organizacemi, například OSN. Ale spíše by měla poskytnout politický leadership a posunout určité kroky a činnosti i v rámci jiných fór. Jedním z důležitých témat je samozřejmě efektivita Samozřejmě eh, velká část těch témat, co se řeší na G20, už, respektive, promiňte, celá řada už těch rozdílů, která se promítají v OSN, se promítají i v G20, severých a podobně. G20 je stálým člen, má jednoho stálého člena eh, v Radě bezpečnosti OSN. Další státy také by se rádi vstoupily do tohoto exkluzivního klubu. Nebudu zmiňovat konkrétní témata, konkrétní jména, ale jistě velmi dobře víte, o kom mluvím. Takže jaké další závěry můžeme učinit z této politické rozpravy? Je zde velmi složitý úkol, jak vyvážit legitimitu a práci OSN s tou určitou rétorikou. A bohužel příslušné rezoluce neodráží realitu. Musíme hledat straná řešení pro mm, společné problémy a paralelní problém, paralelní otázky. Vztahy mezi G20 a systémy OSN a také různými neformálními skupinami by se měly řídit eh, pokud možno principem efektivního rozdělení práce a vzájemné eh, spolupráce. Snažíme se o co nejefektivnější celosvětový systém. Měli bychom také se snažit prosovat politické hodnoty, respektování menšin, dodržování lidských práv, podpora mírových řešení. Toto vše by mělo být nedílnou součástí multilaterálního systému. Navzdory hospodářské a finanční krizi musí, musíme snažit uchovat naši, naše sebevědomí. Evropa není někde v pozadí. Evropa toho může hodně nabídnout. Musíme se snažit využít nástroje, které nám nabízí Lisabonská smlouva, abychom oslovili naše strategické partnery na celosvětové úrovni. Jednou z hlavních výzev bude, jakým způsobem realizovat co nejefektivnější eh, globální zprávu a řízení. A to nejenom neformálně, ale také s růz, s relevantním přispěním dalších subjektů. Je potřeba pokračovat v rozpravě o celosvětové zprávě a řízení. Já bych se chtěl plně připojit k tomu, co řekl pan předseda Karas ve svém úvodním vystoupení. EU by měla fungovat jako určitý předvoj Není to jednoduchá výzva, ale měli bychom se ze všech sil o to pokusit. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát a teď tady máme dva kolegy z Evropského parlamentu, jednak pana Gunnara Hekmara, který je zpravodaj právě k tématu Global Economic Governance, které je tedy velice relevantní a kterého požádám, aby vystoupil pět minut a dále pan DEVA. Zároveň vás ale musím upozornit, že pan Gross již na, musel odejít a omlouvá se. A také pan Cariš Volsky, který zde měl účastnit, se omlouvá, protože má jiné závazky. Takže pane Hekmare, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já myslím, že tady mm, bylo několikrát zmíněno, že legitimita a význam G20 Mm, souvisí právě s vazbou na IMF i na další globální instituce. A já se domnívám, že efektivita právě na tom také velice závisí, protože nikdo nebude spochybňovat význam G20 jako fórum, kde probíhají diskuse. Ale co se týče realizování příslušných rozhodnutí, tak proto potřebujeme instituce, které jsme budovali už celá desetiletí. Já myslím, že když mluvíme o G20, tak je potřeba se zamyslet nad, tím, na tou dobou, kdy G20 ještě neexistovala. Podívejte se třeba na to v horizontu 25 let. Je skutečně pozoruhodné si připomenout, že před 25 lety jsme tady měli ještě například Sovětský svaz, který zcela zásadně ovlivňoval fungování celého světa. Realita se zásadně změnila došlo k vytvoření nové struktury světa. Hmm, byly tady prostě dva světy. V určité době tady byly dva světy. Sovětský svět a ten západní svět, USA, Mexiko podob a podobně. Tak v té době svět fungoval. Tak byl nastaven. A mělo to dopady i na růst potom víceméně, um, nebo respektive víceméně během některých desetiletí ta situace takto pokračovala, růst tam sice byl, ale poměrně pomalý. Potom druhá zásadní věc, kterou si musíme připomenout, a která možná může být ještě více šokující, že jsme neměli internet. Což je něco, na co velice často zapomínáme. Internet považujeme za naprostou samozřejmost protože v současné době zásadně ovlivňuje veškerá odvětví, finance, ekonomiku, obchod, média, cokoliv. A tak je potřeba tady si uvědomit, že svět nebyl takto vzájemně propojen, jak je nyní. Zeměpisné vzdálenosti měly dopad na celou řadu procesů v rámci ekonomiky, obchodu i v jiných oblastech. A třetí důležitá věc, kterou se musíme připomenout, je, že v té době západní Evropa a USA dominovaly celosvětové ekonomice a příslušným institucím. Zatímco nyní západní Evropa a USA bohužel spíše dominují té celosvětové krizi. To je důležitá změna, důležitý rozdíl oproti minulosti. Já se domnívám, že součástí našeho problému je to, že během té doby, um, během těch 25 let, došlo, došlo k velikým změnám, k velkému hospodářskému růstu v Evropě. A to zejména díky tomu, že lidi, eh, počet lidí, kteří žili v relativní prosperitě, tak ten počet lidí se zvýšil zhruba z 1 miliardy na přibližně 4 miliardy. Takže jedno z velkých vítězství byl asi boj proti té absolutní chudobě a to je skutečně pozoruhodné. A když hovoříme o současné krizi, tak je potřeba si uvědomit, že se máme všichni víceméně mnohem lépe, než jsme se měli v minulosti. Na to nesmíme zapomínat. To je také určitý úspěch. A podle mě, pane předsedo, důležité věci, kterým by se měly celosvětové instituce nyní věnovat, je, že by se měly snažit transformovat ekonomiku tak, aby se přizpůsobila změně současného světa. Protože velká část toho problému spočívá v tom, že zatímco svět se změnil, tedy nemáme sovětský svaz, máme internet, všechno je více propojenější a tak dále, tak ty celosvětové instituce víceméně jsou stejné. Zatímco celosvětová ekonomika je zcela, mm, je zcela někde jinde. Ale spousta věcí je stejných, to znamená, ti bohatí stále utrácejí a zapomínají na všechno kolem sebe. Ehm, ty bohaté ekonomiky budují určité přebytky. Máme tady tady velice asymetrickou situaci. Na jedné straně ty tradiční, bohaté ekonomiky mají velké výdajové deficity, zatímco na té druhé straně jsou velké přebytky. A já se domnívám, že klíčová věc pro globální instituce je, že si musí uvědomit, že svět v současné době je v podstatě světová globální ekonomika. A proto právě potřebujeme i celosvětovou zprávu a řízení. To znamená měnová politika, ty deficity, které byly vytvořeny v posledních 25 letech. Dále musíme zajistit stabilitu veřejných financí, protože jinak eh, ekonomiky se snižující se konkurenceschopností budou mít rostoucí deficity, což v současné době jasně už je vidět. A dále musíme mít lepší monitoring a lepší dohled nad finančními trhy. To není řešení toho problému veliké nerovnováhy v celosvětové ekonomice. Ale mm, on je spíše problém, když tam není dostatečná existence finančních trhů, které by tu nerovnováhu řešily. Takže musíme zajistit příslušnou restrukturalizaci. A jeden z těch důležitých aspektů je, že musíme snažit zajistit konsolidaci veřejných financí a stimulovat privátní ekonomiku. Jsou tady dvě různé cesty úsporných opatření. Buď to je tady úsporná opatření týkající se vlád, anebo týkající se občanů. Když to, ty úspory uvrhnete na občany, tak budete mít menší růst. Druhá důležitá věc, kterou potřebujeme, je celosvětová zpráva a řízení v oblasti volného obchodu. Protože volný obchod to je něco, co v posledních víceméně těch třech desetiletích bylo klíčem k úspěchu. Takže měli bychom se snažit využít to nejlepší z VTO, z MMF, eh, vnímat G20 jako důležité fórum pro diskusy, ale zároveň musíme zajistit, aby ta rozhodnutí byla implementována. Potřebujeme Mm, dobrou zprávu a řízení, potřebujeme se věnovat volnému obchodu, monetární politice a tak dále. A to všechno na celosvětové úrovni, protože všichni jsme vzájemně propojeni. Děkuji, děkuji pane Hekmare. A konečně pan kolega Deva, který tady zastupuje výbor Deve. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ještě předtím, než budu hovořit o těch tématech. Chtěl bych navázat na to, co řekli moji kolegové. Jsem velmi rád, že tady hovoříme o těchto věcech, že tady máme tuto konverzaci, protože si tak nějak uvědomujeme, jaká je realita. A já se bohužel domnívám, že ta, ten, ten strukturovaný poválečný řád se již rozpadl. Ne, že se rozpadá, ale že už se rozpadl. I Evropská unie, která, jak řekla Kristýna, byla formální, ve formální spolupráci, tak jak eh, procházela stávající krizi, tak zcela ignorovala celoevropské instituce. Krize se celá ignorovala Evropský parlament. Krize byla řešena významnými hráči členských států. My, jako kdybychom v té krizi neexistovali. Komise, jako by taky neexistovala. My jsme uh, přišli, abychom vyčistili, uklidili některé ty věci, které tam zůstaly, ale ti hlavní hráči nás, jako nás jakoby ignorují. My nejsme pro ně relevantní. Máme tady tu G8, G10, G20, G77, všechny tyto, tato uskupení, to jsou ale uskupení ad hoc. To nejsou nějaké instituce zakotvené v mezinárodním právu ve formálních dohodách nebo smlouvách. My Eh, tady jakoby zcela slepě pracujeme. To nebude století Číny nebo století Indie. Nebude to století dvou Amery. Bude to století nomá nikoho. Svět nikoho. A každá jednotlivá země bude sledovat své vlastní zájmy. I v rámci EU troufám si říci, že koncept solidarity již zmizel. Neobjevuje se v našem slovníku. Naopak spíš tady je koncept e, zájmu jednotlivých zemí. A to pro eurosk- mě jako euroskeptika e, je skutečně už něco, když toto musím říci. Takže musíme se znovu podívat na realitu, podívat se na to, jak se věci vyvíjejí. Máme tady skupení BRICS, SEVEX, BRICS, SIVEX, G10, já nevím, jaké G uskupení. Všechna tato uskupení se budou snažit realizovat své vlastní zájmy. Jako příklad, například to nedávné prohlášení Brazílie. Chystají se dále kácet amazonské pralesy, což je, což jsou plíce země, které představují veřejný majetek, které by měly sloužit nám všem, ale oni na to vůbec neberou zřetel a sledují jenom své vlastní zájmy. Čili s ohledem na tyto obrovské politické změny, eh, kterým tady čelíme, tak otázka zní, zda jsme vůbec do minimální míry vybaveni a schopni nějak reagovat na tyto změny. A pane předsedo, já se obávám, že nikoliv. Já se obávám, že naše institucionální struktura je příliš pomalá. Někdy je to skutečně směšné, když se podíváme na to, co řešíme v parlamentu, co řešíme ve Štrasburku a pak si přečtete noviny. A nezbývá, než položit si otázku, na jaké jsme planetě. Když se podíváte na pořad jednání v posledním Štrasburku, co se tam řešilo, a když si potom přečtete noviny, ta krize, která probíhá ve světě a i u nás, v eurozóně, tak eh, se s údivem ptáte, kde to vůbec jsme. Máme vůbec minimální vazbu na to, co se děje eh, v Evropě, než kvůli ve zbytku světa? Naše institucionální struktura není vůbec schopná se s tím nějak vypořádat, toto nějak řešit. Je zcela zbytečné očekávat, že Indie nebo Čína nebo ty ostatní rychle rozvíjející se země, eh, že mm, nám nějak pomohou. A to i v Africe, kde probíhá velký růst, tak základy demokracie jsou velmi slabé. Demokracie může přežít jedině tam, kde jsou instituce, které ji mohou obhajovat. Jedině tam, kde je právní řád, jedině tam, kde, jsou, kde je svobodný tisk, kde jsou příslušné instituce, jedině tam, kde je nezávislé soudnictví, které může mm, dohlížet nad řádným fungováním politických institucí. A jedině po splnění všech těchto předpokladů i třeba v tom arabském jaře, tak jedině potom mohou také probíhat e, svobodné spravedlivé volby. Protože když tyto základy nemáte, tak takové volby proběhnou jenom jednou. Měli jsme to i v Zimbabve. Já jsem tam byl s Lordem Kennington, když jsme jim dali nezávislost. Já jsem napsal příslušnou zprávu a řekl jsem panu Lordovi Kenningtonovi, že jste zajistili, že jeden člověk dostane jeden hlas, ale to bude možné jenom jednou. Musíme vybudovat takové instituce, které podpoří náš hodnotový systém. Já se obávám, že času už nezbývá mnoho. Dnes jsme dostatečně rychlí nejednáme dostatečně rychle na tyto změny. Nejsme dostatečně rychlí jako celoevropská instituce, abychom reagovali na problémy eurozóny, abychom reagovali na ty problémy, které se objeví v Africe, v Ázii nebo v Latinské Americe. Vezměme si jenom jeden jednoduchý příklad, už nemám mnoho času. Je potvrzeným faktem, že 800 miliard euro pochází z Afriky a ze zbytku světa jako takzvané černé peníze. To je nějakých 800 miliard euro. To není dostatečně zohledněno v účetnictví. To jsou prostě nelegální, nelegálně získané prostředky. A my dáváme rozvojovým zemím pomocí rozvojové pomoci 60 miliard. Takže máme tady 800 miliard jako tento kapitál. A tam není prostě žádná vazba kdybyste mohli zajistit, že určitá část těch 800 miliard zůstane v Evropě, zůstane v tom světě. Ehm, máme třeba 1,3 bilionu eh, euro nelegálních peněz z Indie, které jsou po celém světě. Tohle to jsou velmi eh, vážné problémy. Kdybychom zajistili, že část těch prostředků tam zůstane, všechno by to vypadalo úplně jinak. Ano, má, byly zaznamenány určité úspěchy. Jak řekl Gunnar, určitě bylo dosaženo úspěchu při snížení celosvětové chudoby, budování bohatství a toho, aby lidé překročili určitý práh v svém životní úrovni. Ale mělo by to probíhat rychleji. Čeká nás ještě spousta práce. Já samozřejmě během pěti minut vám nemohu vš- říci, co všechno bychom měli udělat, ale jsem vůbec rád, že o tom začínáme mluvit. Takže tímto mm, bych chtěl ocenit Otmara Karase i ostatní, že se tomuto tématu věnují. Děkuji mnohokrát. Nyní Můžeme tady otevřít diskusy, jestliže někteří kolegové si přejí vystoupit, prosím, máte možnost, můžete se přihlásit do diskuse. Thank you very much. Let's uh, now listen to the, the... Děkuji mnohokrát a nyní si vyslechneme panelisty, kteří se pokusí zareagovat na ta vystoupení, která zde zazněla ze strany našich europoslanců. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane Moreiro. Tak já bych chtěla říci, že mm, pan Hokmar a pan Deva skutečně dobře vypíchli řadu těch výzev, které před námi stojí. Eh, když chceme jednat jako skupina, když chceme jednat společně, někdy se musíme rozhodnout pro takzvané druhé nejlepší řešení, když to první řešení není prostě možné. To první řešení, které byste zvolili vy jako jednotlivá země, tak někdy se ho vzdáte ve prospěch celé skupiny. Zmínila jsem to už ve svém úvodním vystoupení, ale obávám se, že ten rámec pro dlouhodobý udržitelný růst, který se snaží budovat K20, by mohl na pomoci takovému porozumění, že se země budou snažit realizovat určité společné závazky a že si možná uvědomí určitou propojenost a přelivy mezi jednotlivými ekonomikami. Také ta propojenost, jak to zmínil pan Heckmark, podle mě je jeden z důležitých výstupů e, příprav na G20 byl první takzvaný Trade Ministerial, setkání ministrů obchodu. Nejprve se tam mm, o tom hovořilo s velikým otazníkem, protože nechtěli duplikovat práci VTO, ale je potřeba si uvědomit ty eh, hodnotové řetězce a je třeba také si uvědomit, jak eh, fungují ty vzájemné vazby a jak se to může promítnout na obchodní otázky, protože v současné době slyšíme, že export je dobrý, import je špatný, že lepší. Jenomže takto realita je mnohem složitější, protože máte poměrně komplikované produkční řetězce. To je třeba ten příběh toho iPod, iPodu. Kde se to vyrábí? Vyrábí se to v Číně nebo ne? Ehm, to jsou tyto otázky, které se snaží dělat G20. To není jenom nějaká akademická diskuse, musí se skutečně snažit pochopit, jak ten svět funguje, jak je to všechno propojeno a následně nás lepší politiky, eh, které budou řešit i ekonomické a obchodní otázky. Samozřejmě byli bychom rádi, kdyby mezinárodní zpráva řízení fungovalo rychleji, ale realita je prostě taková, že některé věci postupují velmi rychle a už spousta věcí se děje. Spousta kroků kupředu už tady proběhla. Samozřejmě měli bychom vyvinout další tlaky, abychom měli silnější a lepší celosvětovou ekonomiku. Děkuji. A dále pan Gujader z Evropské služby vnější činnosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já možná jednu, dvě poznámky. A já to, co tady zaznělo, vnímám pozitivně, ne negativně. Já jsem si z toho odnesla následující. Věci se hýbají ku předu, sice ne možná tak rychle, jak bychom byli rádi, ale jsou zde určité dobré prvky, dobré aspekty. Vy jste tady zmínil, že za dva týdny bude tady summit v Rio, Rio plus 20. Ono se tady hovoří o tom, že tady by se měl se posunout od těch rozvojových cílů milénia k udržitelným rozvojovým cílům, k cílům udržitelného rozvoje. To je také velmi významné. Znamená to prostě, že už naše stanovisko se do jisté míry mění. My jsme, mm, ano, my jsme částečně uspěli v boji eh, s chudobou. Snížení chudoby to je realita. Ubíráme se směrem k tomu globálnějšímu rámci, mm, když se snažíme řešit celou řadu těch otázek a problémů v rámci mexických cílů bylo zřejmé, že tady není jenom ten čistě finanční přístup, ale že je tady i třeba ten přístup zeleného rozvoje a podobně. To je potřeba si uvědomit. Dále, úloha Evropy. Tak úloha Evropy mm, je ovlivněna tím, že Evropa, nebo alespoň do velké míry eurozóna, je eh, trošku eh, v ekonomickém v ekonomicky obtížné situaci, ale zase můžeme nabídnout celou řadu užitečných aspektů našim partnerům. A konečně eh, velmi dobře si vzpomínám na dobu, kdy v roce 1975 proběhlo první setkání, nevím, možná to byla G5, G6, nevím přesně. Každopádně první summit proběhl ve Fontainebleau. A bylo velmi zajímavé, nebo je velmi zajímavé se podívat na to, jak se od té doby věci změnily. To byla prostě doba, kdy nebyl žádný internet, ale už alespoň tehdy se jednalo, proběhlo určité jednání. Samozřejmě věci se změnily. Teď tady máme 20 zemí, které zastupují 80 celosvětového HDP. Nicméně ne všichni jsou zastoupeni a musíme tedy se zamyslet nad tím, jak dále postoupit. Musíme do budoucna hledat tady společné cesty, společné kroky. Děkuji mnohokrát. To je konec prvního panelu a ještě předtím, než přistoupíme ke druhému panelu, tak bych chtěl také omluvit mexickou velvyslankyni k EU, která bohužel nás také musí opustit. Každopádně já bych chtěl velice poděkovat za účast a přeji vám hodně štěstí a úspěchů při uspořádání samitu G20 v Mexiku. A nyní prosím panelisty druhého panelu, aby přišli sem k nám. Okay. So let's uh, start this uh, second uh, panel. Dobrá, takže zahajuji druhý panel. Já jsem předseda výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. A jak vám řekl pan Milíso, předseda parlamentu Otmar Karas při zahájení této konference, tak je velice důležité, že máme parlamentní rozměr celosvětové zprávy a řízení a postupu G20. Já vítám iniciativu tohoto parlamentu a různých členů výboru tohoto parlamentu, kteří podpořili tuto konferenci. Jak víte, tak eh, mezinárodní obchod je v kompetenci federální a Evropský parlament po Lisabonské smlouvě má plnou kompetenci nejenom při provádění, eh, při schvalování legislativy, ale také při schvalování smluv, obchodních smluv. Takže parlament bude mít velmi důležitý hlas. Tento druhý panel se bude věnovat tématu eh, celosvětového růstu a zaměstnanosti. Budeme hovořit o situaci a podmínkách pro celosvětový růst. K tomuto tématu tady máme dva velice kvalifikované členy panelu, jednak pan Lorenzo Bini z Mágy a dále pan Peter Bex, kteří pohovoří eh, nebo respektive na ně zareagují tři důležitý význační europoslanci. Takže nejprve dám slovo panu Bínis Mágimu, který byl členem výkonné rady ECB v letech 2005 až 2011 a nyní působí v Centru pro mezinárodní věci Harvardské univerzity. Pan Binis Mágy eh, publikoval celou řadu věcí k těmto tématům a také vypracoval studii, která se zabývala celosvětovou nerovnováhou, která má dopad na obchodní a ekonomické eh, aspekty. Takže, pane Binismáky, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pro mě je velkým potěšením, že zde mohu být znovu v parlamentu také změním, když působím na, v univerzitní prostředí. Nejprve možná určitá obecná poznámka eh, k tématům a cílům této konference, tedy jakým způsobem být odpovědný. Já myslím, že parlament má přímo možnost zajistit povinnost se o zodpovídat, protože když se podíváte na G20, tak kdo jsou ti členové? 20. členem je Evropská unie a Evropskou unii zastupuje Evropská komise a předseda. Čili podle mě nejlepší způsob, jak zajistit tu odpovědnost, je vyzvat k odpovědnosti předtím, než se budou účastnit schůzí G20. Já eh, jsem se účastnil celé řady konferencí G20, které se věnují různým tématům obchodu a podobně, růstu a tak dále. A podle mě pro každé z těchto témat určitě můžete najít příslušného komisaře a možná také mu poskytnout určité doporučení, jak by měl vystoupit k danému tématu. O tom ostatně je i demokracie. V rámci G20 potom jsou další čtyři členové z EU, to je Německo, Francie, Spojené království a Itálie. A někdy se účastní i Španělsko. Takže byste možná mohli požádat komisaře a předsedu Evropské rady, jakým způsobem ti ostatní členové, kteří jsou e, členy EU, jaká stanoviska tam zaujmou oni a zda ta stanoviska budou v souladu se stanoviskem EU jako celku protože má zkušenost s jednání G20 je taková, že pokaždé, když tam Evropané zaujmou určité stanovisko, které není um, jednotné, tak prostě nemají ten vliv a naopak svou pozici tam oslabují. Já se tedy domnívám, že tento parlament může sehrát důležitou úlohu uh, přeji zajištění mm, té odpovědnosti a také efektivity ve fungování EU i G20. Dále e, v rámci G20, nebo co se týče G20, tak to. Já jsem byl požádat zejména o tom, k tomu, abych pohořil o těch nerovnováhách. Hmm. Kolega tady už zmínil celou řadu témat a já zmíním některá další, zejména co se týče eh, krize. A konkrétně bych se chtěl zaměřit na tři témata. První, to je něco, co vy znáte velmi dobře, a to krize eurozóny. To je každodenní realita, mm, všichni to znáte, nechci o tom hovořit příliš dobodrobna, ale samozřejmě toto je velký důvod k obavám i v rámci G20 z důvodu, že by mohlo donít k přenesení, nebo jaké dopady by zhoršení krize v eurozóně mohlo mít na zbytek světa, jak by se to mohlo přenést. To nebezpečí pro zbytek světa je opravdu veliké a je s velmi s obavami sledováno, protože by se to mohlo přenést v rám, prostřednictvím kanálů, které jsou často velice podceňovány i v Evropě. Já když jsem žil v Americe a mám ty zkušenosti, tak někdy opravdu mám obavy, že v Americe snad mají i větší obavy, mm, jsou více znepokojeni než my sami. Vidíte to také například v souvislosti s velkým vystavením rizikům nejenom v rámci finančních trhů, ale v rámci reálné ekonomiky. Celá řada firm mimo Evropu i v USA, které mají k dispozici hotovost, tak neinvestují, protože mají obavy z toho, jak se to vyvine a mají obavy, že by se evropská krize eh, mohla přenést na zbytek světa, což celé řadě firem brání v investicích. Také psychologický eh, dopad, psychologické dopady v souvislosti se špatným scénářem vývoje v eurozóně, jak by se to mohlo dále vyvinout, jaké by to mohlo být dopady. Viděli jsme to například eh, v Lehman Brothers. Teď bohužel nemám tady k dispozici časomíru, ale prosím řekněte mi. Možná nemám k dispozici neomezený čas, říká řečník. Dále ztráta sebevědomí, která by také mohla souviset s tím, že poprvé za mnoho let eh, vidíme tu krizi státních dluhopisů. A to všechno se promítá i v rámci rozprav G20. A na každém setkání G20 se zbytek světa obrací na Evropu a ptá se, co budete dělat, abyste problém vyřešili. Toto jsou tedy věci, které byste vy měli, eh, ty otázky byste měli klást předsedovi rady a komise. Tyto problémy ale nejsou izolovány. Celá řada těch témat a těch problémů, s nimiž se potýká Evropa, jsou do jisté míry jenom odloženy hmm, prostřednictvím některých faktorů. Třeba eh, když se podíváte na fiskální deficity USA nebo Japonska, tak ty jejich deficity jsou mnohem vyšší než to, co máme v Evropě, ale oni zatím to ještě neřeší, protože zatím tam stále jsou kapitálové toky směrem do těchto ekonomik a proto pro tyto státy zatím je snažší financovat vlastní deficit. To znamená, oni si mohou snáze vypůjčovat prostředky. Nicméně to je jenom dočasná záležitost a ten tlak se stupňuje. Stupňuje se tlak, eh, který povede k potřebě to nějak řešit dříve nebo později. Ta situace není dlouhodobě udržitelná. Další um, problém a um, další důležitá otázka je trh komodit. V rámci krize jsme zaznamenali zhoršení na trhu s komoditami, nebo respektive byly tam veliké výkyvy. A to je velmi zásadní problém, který souvisí také s tím, že e, růst na těch rozvíjejících se trzích byl silnější, což vedlo k tomu, že ceny na trzích komodit rostly mnohem rychleji a bude tedy potřeba mnohem přísnější přizpůsobení. A to představuje určitý aspekt zranitelnosti nejenom pro stále silné ekonomiky, ale i pro ty rychle se rozvíjející ekonomiky. Protože když se příliš zaměřujete na ten trh s komoditami, tak je to podobně jako ta zvaná holandská choroba, kterou jsme museli řešit v 60. letech. Je to tedy něco, co by mohlo eh, ještě vyvolat veliké problémy. Když se podíváte na celosvětovou nerovnováhu, tak eh, v podstatě v mnoha, mm, mnoha zemích máme celou řadu problémů. Například, podívejte se na USA. Je tady, tady ten deficit běžného účtu. Azijské ekonomiky jsou možná stále ještě v plusu, i když třeba, že nižším Eh, exportéři paliv jsou také zatím v plusu. Když se podíváte, to je jedna věc, když se podíváte na ten běžný účet, ale když se podíváte na kapitálový účet, tak situace je víceméně podobná. Celá řada rychle se rozvíjejících trhů, rychle se rozvíjejících ekonomik znovu exportuje své přebytky do těch zemí, které mají bezpečnější, likvidnější kapitálové trhy, jako je USA, částečně i Evropa. A vzniká tady tady tento kruh kapitálových toků. To také do velké míry souvisí s tím, že e, v celé řadě těch rychle se rozvíjících ekonomik ten směný kurz zatím není volný. To znamená, dosahází k recyklaci kapitálových toků do těch rozvinutých ekonomik a směný kurz se nijak nemění. A do velké míry je tím Evropa penalizována. Protože takové ty země, které jsou v obtížné situaci, které ztratily konkurenceschopnost, tak by měly mít takový směný kurz, který se tomu může přizpůsobit. A to by také mohlo vést eh, ke zlepšení té fiskální situace. Jenomže neprobíhá to dostatečně rychle, ale aspoň během těch několika posledních týdnů to neproběhlo dostatečně rychle. Právě z důvodu těch velkých intervencí na trzích, eh, na devizových trzích, které probíhají zejména v mnoha azijských zemích. A na to doplácí právě zejména Evropa. Takže v kontextu G20 tohle je jedna z věcí, kde eh, se Evropa musí vyjádřit mnohem e, markantněji. Musí jasně říci, co očekáváme od G20. Tak, aby tedy eurozóna, nebo Evropa, zejména eurozóna, bránila svoji pozici protože pro mnoho um, zemí se přístup na trh stává velmi složitý a velmi drahý. A mělo by to být vykompenzováno nějakým mm, přizpůsobením v oblasti obchodních aspektů a konkurenceschopnosti. Měla by se mm, přizpůsobit tedy ta politika. A nyní se podívejme na ty jednotlivé um, politiky které musí být eh, realizovány, aby byly vyřešeny některé z těch nerovnová. G20 přijala nový rámec, program vzájemného vyhodnocování. Je to mm, postup ze zdola nahoru, který doplňuje přístup IMF, MMF, který je tedy ze zhora dolů. Funguje? Funguje tento nový přístup? No, eh, tak do určité míry Potřeba si uvědomit, že se nacházíme v takovém prostředí, nebo že to vytváří tedy prostředí, kdy řada zemí mm, se více zasazuje za ty jednotlivé politiky, dochází tam k jednání nejenom, nejenom bilaterálně, ale i multilaterálně. Některé země se zapojí velice aktivně, například Brazílie je velice aktivní společně s ostatními státy BRICSu, Hovoří se i někdy o takzvaných měnových válkách, obvinují USA, někdy také EU, že má příliš expanzivní monetární politiku. To podle mého názoru není správné, protože do určité míry ta nadbytečná likvidita um, neumožňuje právě úpravy směných kurzů. Ale je důležité už to, že ty diskuse probíhají, protože právě Jedna z otázek, kterou musíme řešit, je, že mm, nemáte žádné velké země, všichni jsou stále menší a menší a G20 je určitě legitimnější fórum než třeba G7 nebo G8. Ovšem ve finále potřebujete skutečně změnu politiky a to je velice obtížné. Třeba, že v některých případech by bylo přínosné, jestliže by zbytek G20 eh, mohl změnit politiku některých zemí, počínaje Evropou. A G20 se snaží tlačit na Evropu, aby byla efektivnější, aby řešila některé z těch problémů. Hmm, oni i Evropě pomohli. V Dubnu například G20 pomohla Evropě vytvořit finanční deštník v rámci MMF, takže je tady určitá forma finanční pomoci pro ty, kdo to potřebují. Jedná se tedy o rámec, který začíná fungovat, nicméně musí být posílen. Já si myslím, že Evropa a zejména eurozóna musí být silnější, musí hovořit jedním hlasem, nejenom v MMF, ale i v rámci té dvacítky. Musí eh, chtít, zejména po těch rychle rozvíjících se trzích, aby měli flexibilnější politiku, musí požadovat po MMF, aby posílil ten finanční deštník, aby pomohli těm zemím, které mají problémy. A také se musí snažit řešit tu největší hrozbu eh, ekonomickému rozvoji, a to je tedy ta stávající krize, z níž se potýkáme a která, jak víte, vůbec není jednoduchá. Takže dámy a pánové, to je ode mě zatím vše. Mám i každopádně k dispozici tištěný dokument. Děkuji mnohokrát za toto důležité a zajímavé vystoupení a dále bych chtěl oslovit druhého řečníka Petra Pexe z eh, Generálního ředitelství Evropské komise pro mezinárodní hospodářské a finanční vztahy. Eh, pan ředitel má na starosti tedy mezinárodní ekonomická a finanční vztahy z, z GŘ ECFIN. Také se podílel na vypracovávání stanoviska Evropské komise k některým tématům na pořadu jednání G20. Takže my si nyní velmi rádi vyslechneme, jakých pokroků bylo dosaženo v oblasti um, té mezinárodní ekonomické a finanční struktury a také, co můžeme očekávat od nadcházejícího samitu G20 v Mexiku. Máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice potěšen, že již v názvu jde o předpoklady pro globální růst a ne pouze o růst Evropské unii, protože v posledních měsících a již Předtím jsem byl účastem celé řady schůzek G20 a vždy na nás byl vykonáván nátlak ze strany jiných zemí. E, ptali se nás, co dělá Evropská unie a jak Evropská unie e, čelí těm problémům. O tom tady hovořit nebudu, o tom se zde hovořilo již podrobně v tomto parlamentu a jistě znáte ty odpovědi. Ale pokud hovoříme o globálním hospodářství, o globální ekonomice, tak je třeba zohlednit rovněž to, že situace v eurozóně není jediným problémem. V rámci příprav summitu v Los Gábos došlo k celé řadě diskusí a v Los Gábos potom byl vypracován akční plán. Tam byly obsaženy krátkodobá a střednědobá rizika celosvětého trhu, byla tam popsána a byla tam přijata řada opatření. Dnes bych eh, k tomu rád něco podotkl a poskytl vám krátký přehled toho, jak my v komisi vidíme různá nebezpečí pro celosvětovou ekonomiku a potom zajdu do detailu a řeknu vám, co můžeme na tomto poli učinit. Chtěl bych vám vysvětlit pozici, kterou jsme jménem Evropské unie zaujali v rámci diskuzí či budeme zaujímat v rámci diskuzí o akčním plánu BOS. V podstatě a toto je pozice komise Bloskavos. Zcela krátce bych nejdříve vysvětlil kontext, ve kterém se nacházíme. Podívejme se na situaci, ve které je světová ekonomika. Není příliš dobrá. V druhé polovině minulého roku došlo k nárůstu zaměstnanosti, ale v poslední době jsou takové ty známky, jak se to se zaměstnaností vyvine velice smíšené. V Evropské unii byl růst HDP v některých zemích lepší, než se očekávalo, ale prognózy i neustále vidí celou řadu hrozeb. Finanční podmínky v roce 2012 byly relativně stabilní, ale nyní se objevila relativně velká nebezpečí. I v dalších částech světa nemáme příliš dobré zprávy. V USA se růst a zaměstnanost zpomalily. V Číně došlo eh, k propadu v oblasti v výrobní oblasti a to jsou pouze dvě největší země G20. Celosvětová ekonomika je tedy velice ohrožena. Existují zde rizika a to jak krátkodobá, tak středně doba, tak dlouhodobá. Posílení krize eurozóny je jeden faktor. Toto by mohlo vést k negativním dopadům, totiž mohlo by to vést k tomu, že ten bludný kruh který spočívá v tom smyslu, že se dostávají státní obligace do problémů, to vede k problémům bank, e, to vede k problémům pro ekonomiku, zaměstnanost a tak dále. A vlády potom nemohou e, splňovat své vlastní cíle, důvěra klesá a bludný kruh se uzavírá. Takovýto bludný kruh musíme prolomit potřebujeme za A Eh, se podívat na to, jak, vypadá, jak to vypadá z důběry bank, pak se podívat na zaměstnanost a růst. K tomu se ještě dostanu, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poukázat na největší rizika pro celosvětovou ekonomiku. První věc, a o tom hovořil již pan Binis Magy, daňová a rozpočtová politika v USA. Eh, daňové předmisy a aktivace automatické brzdy pro výdaje to zavede k snížení definicu asi o 4% a někdy se říká i o 5%. To je to takzvané seškrtání dluhu, ale vedlo by to k velkému snížení HDP. V současné době v politické v USA nemáme žádnou politickou schodu na tomto, žádnou dohodu ve technojistotě a e, finanční trhy psi již dělají obavy. A zatím ale jsou výnosy z obligací USA nízké. Dobře víme, že když dojde k navýšení dluhů, tak to vede k negativnímu vývoji na trhu. Dále, dodávky ropy. Momentálně to nevypadá až tak achotně, ale nechtěl bych to zde vynechávat. I to je něco, kde Máme velmi negativní prognózy. Toto by mohlo vést k politivnímu napětí, pokud dojde například k problémům eh, s dodávkami ropy z Iránu. To by jistě mělo své dopady. Takže to, byly, to byla ta krátkodobá perspektiva, ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy zde máme opět USA. Ještě ke krátkodobým rizikům, eh, tam vidím zejména tu příliš rychlou fiskální konsolidaci a dlouhodobé hlediska jsou tam také jistě rizika konsolidace dluhů. Situace v Japonsku ještě o mnohem dramatičtější. Tam je ten schodek asi 10% HDP. Eh, finanční trhy ještě nejsou až tak příliš znepokojené, i když státní dluh japonské je asi 200 a něco procenta. Zatím to ještě nevedlo k e, přijmutí opatřením, ale to může být pouze krátkodobá útěcha. Důvěra investorů v státní dluh e, se může budoucnu vyvinout jinak, než jak tomu je jiní a další rizika jak vypadá situace v rychle rostoucích ekonomikách. Momentálně sice dobře, ale i tam jsou jistá rizika. Zejména je třeba si uvědomit, že tady byla expanze půjček a to může vést k příliš velké zadluženosti nadmíru udržitelné míry a to může vést k jistému negativnímu cyklu, zejména s ohledem na bankovní půjčky. Bankovní půjčky se v Číně a v Indii zpomalily Co je tedy třeba udělat? Co by bylo třeba udělat na úrovni G20? Eurozóna se musí věnovat těm třema prvkům, které jsem zmiňoval. Nebudu zacházet příliš do detailů, ale podívejme se alespoň na příklady, které jsou jiné než eurozóna. V USA existují rovněž rizika a je třeba to co nejrychleji řešit. Hlavním cílem v USA musí být stabilizace a redukce zadluženosti, ale zároveň je třeba říci, že státy jako USA a Japonsko by měly přijmout eh, konkrétní plány, které se týkají konsolidace ve střednědobém hledisku. Rychle rostoucí ekonomiky mají zase jiné problémy, problémy jiné povahy. Například problém domácí poptávky, který zač- která začala klesala a zisky začaly rovněž klesat. Tedy mikroekonomický management v celé řadě těchto zemí je komplikovaný a to z celé řady příčin. Znamená to tedy, že v těch zemích kde jsou inflační opatření velmi vysoké, by měly konzolidační opatření provázet opatření na podporu infrastruktur, na podporu vzdělávání. Ale v Číně, kde je inflace víceméně pod kontrolou, tam by bylo třeba, aby se znovu podpořil domácí růst. Musíme se snažit, respektive tyto země se musí snažit vyřešit problémy pomocí konkrétních opatření, pomocí reform finančního systému. Čína, jak to řekl můj předřečník, musí rovněž pokračovat eh, ve smyslu politik, které již byly zahájeny. A tyto politiky se musí urychlit. Co se týče Los Cabos, eh, a zde už končím, pane předsedo, tam vidíme následovné priority, co se týče programu pro růst a zaměstnanost. My jako EU se budeme snažit našim partnerům vysvětlit, co se nám podařilo dosáhnout a na čem stále pracujeme. V tomto smyslu jim řekneme, že integrita eurozóny není vůbec pochybněna. A řekneme to velice jasně, my chceme, aby Řecko zůstalo v eurozóně Eh, v tom případě, že bude respektovat konkrétní pravidla. Rovněž vysvětlíme našim partnerům, jak chceme podpořit růst v Evropské unii. Jednotný trh je hladním nástrojem, hlavní pákou pro dosažení tohoto cíle a Evropská komise bude v kontextu jednotného vnitřního trhu se snažit eh, soustředit zejména na odvětví síťového charakteru chceme je, že i ostatní členové G20 si musí uvědomit, že odpovědnost sdílíme. Je třeba se soustředit na dosážení vyváženosti celosvětového hospodářství. Budeme apelovat na to, aby USA a Japonsko učinili konkrétní kroky, rovněž i Čína. Eh, budeme apelovat na to, aby přistoupili k strukturálním reformám a závěrem je třeba říct, že obchod musí se hrávat důležitou roli protože to zdrojem růstu. Evropská unie chce tedy vyzvat v rámci summitu G20, G20 abychom podpořili multilaterální systém. A to jsou v podstatě má závěrečná slova, pane předsedo. Chci ještě podotknout, že co se týče situace v takových zemích, jako je Argentina a Brazílie, pro nás je to znepokojící a měli bychom se tomu na G20 věnovat. Děkuji mnohokrát za toto vystoupení a nyní si vyslechněme zástupce Evropského parlamentu. Jako první jsme sem přizvali ty europoslance, kteří působí ve výborech pro mezinárodní otázky. Nejprve kolega Daniel Aspery z výboru INTA ze strany EPP, což je tedy největší politická frakce v tomto parlamentu a také loni byl zpravodajem k velmi důležité zprávě, která se věnovala obchodní politice Evropské unie a strategii Evropa 2020. Takže pane Kaspary, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji vám za příležitost, že se dnes můžeme vyjádřit k tomuto tématu. Dovolte mi, abych tady upozornil na tři body, První bod se týká dluhové krize. Krize, kterou minimálně dva roky již zažíváme a co je vždy znovu fascinující, když se podíváme na EU jako takovou a potom se pozorně podíváme, eh, zda tedy máme EU se 27 nebo eurozónu se 17, tak přece jenom je zajímavé, že v rámci EU 27 máme prostě země, které mají objektivně opravdu velké potíže, když se například podíváme na hospodářský rozvoj ve Velké Británie, ale o takových zemích vůbec nikdo nemluví. A když se podíváme na relativně menší státy, které mají spíše menší relevantnost, jako například Řecko, protože Řecko eh, tvoří 2% HDP celé Evropské unie, to je prostě to, co 500 milionů Evropanů nahospodaří za 4 až 5 dnů pracovních. Takže já se tážu, zda celá tato diskuze o finančních trzích má vůbec nějaké reálné pozadí, anebo zde dochází k pokusům Eh, mít naprosto vědomé při ostření situace, aby se odvedla pozornost od jiných problémů. Máme velké problémy v EU, nechci je snižovat, ale ve srovnání s dalšími nejsou zrovna tyto problémy větší. Já jsem v parlamentu od roku 1980, eh, pardon, 90 a již od té doby v Německu již začala prostě nabíhat diskuze o státních dluzích, že když budeme tak pokračovat, tak ze několik let vběhneme do dluhové krize. Tuto diskuzi už máme teď 22 let, v Německu dokonce ještě i déle a možná, že i v některých jiných členských státech taky déle a teď jsme se dostali tedy zřejmě k bodu, kdy se zdá politici i odborníci musí se poučit z toho, že to takto dále nejde. Když se teď podívám na některé věci a jak se diskutují, a tím se dostávám k druhému bodu, a sice k programům růstu a ke konjunkturálním programům, mám pocit, že v současné době pod názvem program růstu, diskutujeme vlastně o konjunkturálních programech, protože když srovnáme hospodářství s nějakou zahradou, tak to první, kterou co člověk musí udělat, je založit si zahrádku, nejprve skultivovat půdu, ehm, prostě mít tam úrodnou půdu, pohnojit to, ale pohnojit to má cenu, až když ta zahrádka je založena. A když hovoříme o růstových opatření, tak je třeba vytvořit nejprve vůbec předpoklady pro růst. Když se podíváme na věci, kde se nedostalo Řecko dál, stejně tak jako mnoho jiných zemí, například zpráva, administrativa a další záležitosti, Tady jsme se přece nedostali o mnoho ku předu a domnívám se, že Evropská křižovatka se rozhodne na tom, zda skutečně budeme provozovat politika růstu, ale opravdového růstu, trvalého růstu, protože celé toto téma, když se jedná o to, jak financovat programy růstu, tak de facto hovoříme o konjunkturních programech. A e, kdo tam to funguje, protože samozřejmě kdož v Saháře svrhne, půl, svrhne fůru hnoje, nemůže se divit, že mu tam z toho nevzejde žádná kvetoucí zahrádka. Když se podíváme, co komise navrhla v posledních týdnech a to, co navrhují moji kolegové, tady se příliš málo hovoří o těchto konjunkturálních programech. Musíme, jinak, protože a bez toho se neobejdeme. A nyní se dostávám ke svému třetímu bodu. Hovoříme neustále o otevírání trhu. Většina národohospodářských modelů je si zajedno v tom, že jedno z hlavních opatření je otevření trhu, ale my jsme zdaleka ještě nezavršili vnitřní trh v Evropské unii a vážený pane předsedo, Velice by mě zajímalo, kdybychom o toto tématu mohli diskutovat společně s výborem pro vnitřní trh protože tady máme jistě dopady také. Zda tedy situace z USA, zda, zda ten z Brazílie a z dalších států by chtěli u nás například otevřít nějakou dependenci, ale přesto by zjistili, že vlastně se stejně nemohou ještě pohybovat zcela volně na celém vnitřním trhu. Ale téma otvírání trhu, které se píše jako veliký název a jako veliký titul všude, přeci už je tak trochu překonaná záležitost. Podívejme se, co se děje v Jižní Americe. Brazílie se spíše uzavírá, než aby se otevřela. V Argentině je to ještě horší. V USA Máme také spíše tendenci trhy zavírat, než je otvírat. Čína nám způsobuje velké potíže v této oblasti, protože právě zde investiční klima pro mnoho našich podnikatelů je spíše horší. Počet firm, které se chtějí stáhnout z čínského trhu, spíše stoupá a teď Rusko vstupuje do VTO a tady také slyšíme více o uzavírání než o otevírání trhu. A moje otázka teď je, odkud chce vzít G20 sílu pro to, aby celé let, aby to, co se proklamuje celá leta, bylo skutečně také zrealizováno a kdy se zaváží členové šéfové státu a vlád, aby závazky, které uzavřeli před čtyřmi, pěti lety, skutečně tyto také zrealizovali. Protože když to nebude zrealizováno, tak bohužel zůstáváme pouze jenom o téma globálního růstu. Thank you. And now to MEPs from the environmental... Děkuji. A dále Tady máme dva poslance z výboru Envy, Richard Zebr z EPP a Bas Eichhout z Sjednocené evropské levice. A pochopitelně oni pohovoří o environmentální dimenzi růstu neboli udržitelný růst. Takže kdo má první slovo? Pan Zébr, prosím. Samozřejmě máte možnost se o ten čas nějak podělit. Já chci říct, že s tím dalším výběrem mám velice dobrou spolupráci, takže jsme ochotni také spolu sdílet řečnickou dobu. Chtěl bych pouze poukázat na to, že kolega Eichhot nepochází z GUE NGL, ale z politické skupiny zelených, ale to je pouze detail. Když hovoříme o globálním růstu a zejména o tom, jak se k němu dostat opět zpět, tak je důležité eh, si uvědomit, že v současné době eh, potřebujeme dlouhodobé hledisko. Není možné se pouze zaměřit na krátkodobé hospodářské záležitosti, protože když to činíme, tak často zapomínáme, že potřebujeme nějakou dlouhodobější dimenzi a v té bychom měli přemýšlet. A samozřejmě klimatické změny, ty eh, z dlouhodobého hlediska staví před lidstvo velké ohrožení. V roce 2015 budeme mít na zemi asi 9 miliard Eh, občanů, obyvatel samozřejmě, zdroje jsou čím dál tím více omezené a toto vše nám eh, jaksi nás vede k tomu, že se děláme obavy. A musíme si uvědomit, že žijeme ve světletě, který se příliš rychle zaměřuje na náš západoevropský a severoamerický uh, model života. Začíná to tím, jak se oblékáme a končí to monetární a hospodářskou politikou, která začíná mít velice podobná jak v Ázii, jak, tak v Jižní Americe, tak v Evropě. A rád bych se podíval trochu do historie a podíval se na to, co vlastně vedlo k tomu, že Evropa a Severní Amerika měl ten, tyto dva kontinenty měly takový prudký vzestup. Když se podíváme eh, vlastně dříve, když Čína byla velkou velmocí a Evropa byla plná sporu. Co tedy vedlo k tomu, že Evropa tak rychle rostla a že my vlastně neustále jsme celému světu předávali naše vlastní vzory? Skutečností skutečnosti je, že Evropa se dokázala prosadit pomocí toho, že se soustředila na vědomosti a totiž na takovou formu vědomostí, která Eh, zejména, které zejména pocházely z vojenských úspěchů, tedy z toho se snažit ovládat své protivníky. A pocházelo to také z toho, že evropská společnost byla schopná takovéto vědomosti předvořit v ekonomiku. Dobře víme, že Čína, zejména z hlediska techniky, například střelní prach, eh, technika, tisku, veškeré tyto vojenské záležitosti Čína učinila tyto objevy dlouho před Evropou, ale Čína nebyla schopná tyto objevy přenést do ekonomiky. Proč? Já si myslím, že také proto, protože společenský model, který tehdy převládal v Číně, nebyl otevřený. A proto e, vlastně to je vlastně ten velký problém. Pokud si přejeme být z dlouhodobého hlediska úspěšní, tak je důležité a klíčové to, jakým způsobem vypadá politický systém takovéto země, která si přeje být úspěšná. A proto se ptám, kde jsou parlamenty? v otázkách eh, G20. na těch samitech. Já si myslím, že parlamenty jsou důležité, protože parlamenty jsou zástupci lidu a parlamenty by měly toto sledovat, protože na úrovni G20 se rozhodují, rozhoduje o změnách, které budou moci být učiněny eh, ve společnosti. Podívejme se tedy na dobu eh, minulých spoletí. Tato doba byla charakterizována zejména tím, že hlavní eh, energetickým zdrojem byl uhlík. A když se podíváme eh, na současnou dobu, tak je třeba se podívat na to, zda fosilní paliva a uhlík by měly být budoucností, nebo zda bychom se neměli pokusit zaměřit na jiné zdroje energie. A tady jsme u problematiky zelené ekonomiky, kterou si přejeme, či spíše klademe si otázku, zda je možná. V skutečnosti je, že proto bude nutné abychom e, strukturu cen, kterou máme v oblasti energetiky, znovu prodiskutovali, protože ceny ve sobě odráží omezenost zdrojů a měly by reálně e, představovat. My nyní ovšem zjišťujeme, že v rámci celé řady fenoménů tato omezenost vlastně neodráží tu skutečnou omezenost, protože ceny jsou eh, zaměřeny velice krátkodobě, ale například z hlediska klimatických změn potřebujeme dlouhodobou perspektivu a současná cena uhlí, plynu či ropy toto neodráží. Tady v podstatě jak si trhy se lhávají, protože naše současné trhy příliš málo odráží externí náklady, například ty názavy náklady na zdraví a další typy nákladů. Z tohoto světla je třeba, abychom my jako celosvětová společnost si zvážili, jak chceme tyto externí náklady pro celé lidstvo internalizovat. A toto je ta, ta velká politická výzva, která dnes před námi stojí. Pokud budeme postupovat nadále i tak jako do posud, tak se z hlediska nic nezmění a dostaneme se do situace, kdy se tyto změny, kde k těmto změnám dojde rychle. A když myslím rychle, tak to povede k velkému nepokoji eh, a z politického hlediska to bude spojeno s velkými konflikty. Co chápeme pod zelenou ekonomikou? V širokém slova smyslu. Jde zejména o to, abychom eh, celkově posílili lidský blahobyt a zároveň si zvážili, jak chceme do toho zapojit sociální faktory. Pan předseda ukazuje na své hodiny. Já bych tomu ještě měl eh, několik poznámek, ale tímto své vystoupení ukončím a předávám slovo kolegovi Ekajtovi. Tak já musím panu Ekátovi určitě poskytnout ještě několik dalších minut. Máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát za to, že jste mi dal ten přesčas. A ano, je to skutečně tak, jsem ze strany zelených, takže vás určitě nebude před nepřekvapí, když se podívám na ten titul, kde jsou tady podmínky pro další růst, takže mě nenapadne jenom bankovní sektor, finanční sektor a všechny tyto věci, ale že zároveň musíme mít na paměti i ty planetární hranice, v rámci níž bychom se měli snažit o hospodářský růst. A musím říct, že jsem poněkud překvapen, že zatím se o tom příliš nehovořilo. Ano, dobře, čekáte na mě, to je sice v pořádku, ale uh, ono to do jisté míry potom odráží to, jak vážně bereme tuto výzvu. A já musím říci, že v rámci G20, ale také globálně, my máme summit G20 a potom také bude ještě summit Rio plus 20, kde se bude hovořit o udržitelnosti. A to je velmi důležité, protože když mluvíme o hospodářském růstu do budoucna, musíme mít na paměti jak se ty hranice naší planety a hmm, problémy, které s tím souvisejí. A musíme si uvědomit některá čísla, která tady máme, například ta čísla v oblasti změny, boje proti změnám klimatu. Ale když se podíváte velmi jednoduše na některé ty trendy, tak třeba ty globální eh, tarify v oblasti dekarbonizace, tak v roce 1970 až 1990 to bylo přibližně o 1% ročně, ale v roce 90 až 2000 už to bylo o něco méně než 2000, než 1%. Zatímco nyní, když bychom chtěli dosáhnout těch cílů, které jsme si stanovili, tak by to mělo být, měli bychom to snižovat o nějaké 3% ročně a kdybychom chtěli dosáhnout toho čísla, toho cíle v roce 2050, by to mělo být až o nějakých 6%. A to je už opravdu hodně, takže mm, prostě měli bychom si asi uvědom, upřímně říct, že eh, ten cíl, který jsme si stanovili, je prostě nereálný. A nebo si prostě říci, jaké zásadní kroky chceme učinit, aby té dekarbonizace skutečně dosaženo bylo. Dobře, když mluvíme o energetice, dekarbonizaci a tak dále, mm, tak pochopitelně stejně tak má, můžete určitá čísla aplikovat na půdu, vodu, eh, také můžete hovořit o význačném poklesu biodiverzity, a když se podíváte na to, jaké kroky byly učiněny, tak zatím ani zdaleka se nepřibližujeme tomu stanovenému cíli. Takže opět tohle to jsou všechno velmi důležité cíle a předpoklady pro celosvětový růst. Dobře, můžeme říci, ano, stanovíme cíle a potom možná my jako Evropě a celosvětově tedy ty cíle jsme si stanovili, ale jak to vypadá potom s konkrétními pobítkami? třeba fosilní paliva. Za období 2005 až 2010 všechny země OECD zaplatily 45 až 75 miliard dolarů ročně na, za fosilní paliva, to znamená posílené použití fosilních palivů a mimo, paliv. A mimochodem polovina těch peněz šla na ropu. Takže když se podíváte na ty pobídky, tak naprosto, naprosto nejsou vynakládány tam, kde by měly být. My stále velice podporujeme a dotujeme ekonomiku založenou na fosilních palivech a opět na G20 a tak na jiných fórech si můžeme jasně říct, že to je chybný krok. Jenomže potom jiná věc je, nějaké konkrétní kroky učiníme proto, abychom omezili používání fosilních fosilních paliv. A stejně tak zdanění. Podívejte se na zdanění, jakým způsobem stále v Evropě ještě zdanění se aplikuje na pracovní sílu a nikoli na využití zdrojů. Takže opět tady mluvíme o tom, ale zatím naši politiku nijak neměníme. A jak to souvisí s eh, krizí v eurozóně? No tak podívejte se prostě na takové země jako Španělsko nebo Itálie. Španělsko zvýšilo dovozy ropy v roce 2009 platili 3,4 miliard euro a vzrostlo to na 7,2 miliard euro. Takže vlastně za dva roky v období 2009 2011 se to více než zdvojnásobilo. Tedy v období, kdy jsme měli veliké problémy s rozpočtem. A stejně tak v Itálii to vzrostlo z 19 miliard na 32 miliard. Čili když se podíváte na to, že v roce 2009 tam byla ta krize a že tady byla možnost investovat do skutečně eh, zdrojově ekon, efektivní ekonomiky, tak to neproběhlo. Co se týče pracovních míst, tak kdybyste eh, investovali do energetické účinnosti, tak by to přineslo 2 miliony pracovních míst. Co se týče Mezinárodní organizace práce, tak ta řekla, že by to celosvětově investice do této oblasti přinesla 60 milionů pracovních míst. Čili to je velmi důležitý argument také pro investování do mm, těchto, těchto zdrojů. Opravdu jde o to, jakým způsobem tady budeme celosvětově investovat zdroje, protože jinak za deset let se tady budeme bavit o zásadní krizi a bude to mnohem ještě horší, než je to dnes. Děkuji. E, ještě jednou se omlouvám, že jsem špatně zmínil politickou skupinu, e, že tedy jste ze strany zelených, nikoli se sjednocené levice, ale opravdu měl jsem to tady chybně uvedeno. Dobrá, já ještě předtím, než vrátím slovo našim hostům, tak bych se chtěl obrátit na publikum. Zda by někdo z publika si přál položit otázku nebo má nějakou poznámku, kritickou připomínku jsem připraven tady otevřít velmi krátký prostor pro několik otázek, pokud se někdo samozřejmě přeje přihlásit. Hlásí se někdo? Přeje si někdo vystoupit? Prosím, využijte tuto příležitost. Můžete se vyjádřit tímto k otázce G20 a celosvětové zprávy a řízení. Taková příležitost se už nemusí opakovat. Dobře, takže vrátíme se zpátky k našim řečníkům a vezmeme to ve stejném pořadí, aby zareagovali na vystoupení a poznámky europoslanců. Takže nejprve Lorenzo. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, co zde zaznělo although I am, uh, I should say that. Uh, eh, já bych chtěl říci, že kdybych to měl nějak shrnout, ono hodně tady jde o ten dlouhodobý a krátkodobý pohled. To, co vy tady zmiňujete, jsou víceméně dlouhodobé otázky. Třeba, že vyřadují krátkodobá řešení. A já musím říci, že pro mě je to poněkud překvapivé, protože často se říká, že uh, politici se dívají na věci z krátkodobého pohledu, což není nutně váš případ, nebo to, co tady zaznělo ve vašich vystoupeních. Ale když bych měl navázat na tu otázku, co položil pan Kaspary, zda jsme kontaktu s realitou, tak já mám pocit, že realita je hodně krátkodobá záležitost. Když se podíváte na finanční trhy, finanční trhy se dívají na věci z krátkodobého pohledu. A to sice říkají, že USA se může zajistit financování, eh, se může financovat při rokové sazbě 1% a Řecko ne. A to je prostě realita. Realita, které musíme čelit a jako politici se s ní musíme nějak vypořádat. To samé se týká lidí. Protože lidé, zejména v době krize, když čelí dlouhodobým problémům, tak chtějí nějaká viditelná řešení. Čili já bych s vámi souhlasil v tom, když hovoříte o tom zahrádkářství a jak by zahradník měl sázet rostliny a dále postupovat. Ale prostě lidé na ulici chtějí vidět řešení, která skutečně uvidí, chtějí vidět nějaké světlo na konci tunelu. Chtějí nalézt řešení krize. A to je také pravda pro uzavírání trhů, které kritizujete. Bohužel víme, že v mnoha případech v minulosti Vždy, když byla nějaká ekonomická krize, tak první reakce byla starat se o vlastní domácí trh a chránit si domácí trh. A až potom řešit nějaký dlouhodobý udržitelný růst a zlepšení podmínek pro všechny. A to samé se týká i těch ekologických opatření a tak dále. Čili jak si v době krize všichni se dívají na věci hodně e, krátkodobě, jsou hodně krátkozrací a hledají řešení, která řeší takové ty okamžité problémy a to často není optimální. Souhlasil bych s tím, že musíme zajistit konzistentnost mezi dlouhodobými a krátkodobými řešeními. Jestliže to neučiníme, tak je zde riziko, že přijdeme o schopnost politicky ovlivňovat situaci. A síla, moc se přesune směrem k trhům a trhy si budou diktovat, co se má dělat. To není vhodné. Jestliže trhy diktují každé zemi, co by měla dělat, tak Ono zpravidla, když ztratíte důvěru v trhy, což je důvěra středatelů a investorů, tak musíte učinit potom přehnané reakce a musíte činit kroky, které ve finále vedou jenom k dalšímu snížení růstu. Čili podle mě potíž ve stávající situaci je ta nalézt rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíly a také nalézt řešení, která z krátkodobého pohledu budou důvěryhodná pro trh a která zvýší důvěru lidí. A v Evropě se opravdu potýkáme s tím, jak tyto věci skombinovat. Je to pochopitelně v této době složité, ale svět se dívá na Evropu a dívá se na ní jako na určitý test, jak se ty problémy vyřeší, jak podaří propojit ty krátkodobé a dlouhodobé aspekty a sliby a jednotlivé kroky. A proto se domnívám, že Evropa v tuto chvíli má velikou odpovědnost, aby ukázala mm, tu cestu a aby nalezla vhodná řešení. A také podle mě to je úloha parlamentu, aby kladl ty klíčové otázky těm politickým činitelům. Děkuji a dále pět minut Pítr. Um, if, all, uh, Děkuji. Pokud všichni účastníci nějaké debaty se shodnou, tak je diskuze relativně nudná. A proto já se pochusím sem vnést trochu polemiky. Ale v podstatě mohu pouze souhlasit s tím, co se tady řeklo o těch střednědobých a dlouhodobých a krátkodobých opatřeních. Ale dům hoří. A proto musíme prostě i v rámci G20 řešit krátkodobé otázky. Paní velvyslankyně Mexika řekla, že na pořádnu jednání jsou jiné problémy, například růst vstřícný vůči životnímu problému. Evropská unie to samozřejmě podporuje jako celkový síl mexického předsednictví a mexické předsednictví je v souladu s očekáváními Evropské unie. Ale Evropská unie eh, je rozvinutá více než eh, další části světa, je dále a proto je obtížné pro ní eh, získat více podpory i v rámci G20. Z tohoto pohledu tam máme méně naději na úspěch, méně než v jiných oblastech, například než v oblasti akčního plánu Slovská BOS a regulace finančních trhů. Abych tady ještě vnesl trochu polemiky, jak jsem ještě poznamenal. Chtěla bych říct ještě toto. Na tom prvním fóru se zmiňovala celá řada otázek, ale bohužel tady řečníci z prvního panelu již nejsou, tedy ono je těžké polemizovat s někým, kdo zde není přítomen, ale možná mi bude odporovat někdo jiný. Bylo řečeno, že v rámci G20 se země mají pocit, že jsou zastoupeny. Ale je zde i jistý účinek směrem na venek. Já tady nezastupuji v tomto rámci Evropskou unii jakožto celek. Tak toto bylo eh, v dohodnutého mandátu, já tam mám určité hranice, které nesmím přestoupit a já potom vypracovávám zprávu členským zemím EU. Takže zde máme jisté regionální zastoupení a to platí pro jisté latinskoamerické země a rovněž pro jisté azijské země. Zvláštní mi přišlo také to, co řekl pan Gross. On řekl, že rozpočtové orgány Rozpočtovým orgánem je nyní ESM, jak to Eh, to, jak to mám chápat, jakou úlohu zde máme my jako komise. My v této oblasti přece máme také jistou pravomoc, takže to mně přišlo opravdu poněkud zvláštním, toto tvrzení. A dále, úloha SVČ. Bylo tam řečeno, že G20 se nadále vyvíjí, a věnuje se mnohem více otázkám, například i otázce Sýrie. S tím souhlasit nemohu. Úspěch Getfa vždycky spočívá právě v tom, že se soustředuje a vždy soustředovala na hospodářské a finanční otázky. A v této oblasti eh, se z ní celosvětově stalo to nejdůležitější grémium. Viděli jsme rovněž, že ministři zahraničí eh, kteří se setkali na počátku roku v Los Cabos, hovořili o různých úspěších a země, kteří byli úspěšní, někteří ne. Počet účastníků byl relativně malý, nebyl tam žádný oficiální závěrečný dokument, tedy z tohoto pohledu jsem trochu odlišného názoru, než toto se bylo řečeno. Chci říct si opravdu, G20 se věnuje hospodářství, financím a Dámy a pánové, já myslím, že nastal čas, abychom ukončili toto dnešní setkání. Možná to nebylo natolik ehm, vzrušující, ale přesto jsem to shledal velmi podnětným a inspirujícím. Náš cíl byl poněkud skromný, respektive chtěli jsme, aby Evropský parlament poněkud více se zapojil do eh, aspektů globální zprávy a řízení, abychom se zamysleli nad tím, jak tedy se můžeme na tom více podílet. My se domníváme, že Evropská unie s ohledem na svou velikost a na váhu své ekonomiky by měla sehrávat důležitější úlohu, by měla být důležitým aktérem na celosvětové scéně a měla by se více podílet na celosvětové zprávě a řízení. Tudíž tento parlament jako jediný přímý orgán Evropské unie, který zastupuje 500 milionů občanů sehrává nepochybně velmi důležitou úlohu. A jeho názory by měly být zohledněny výkonnými orgány EU. Já se domnívám, že tato konference ukázala, že je zde eh, velmi významný seznam legislativy a zpráv, které byly přijaty v nedávné době a které slouží právě tomuto účelu. A to sice, aby byl parlament přiblížen fóru K20. Dále doufám, že stanovisko, které zde bylo jednoznačně vyjádřeno, se dostane až do Mexika, kde se za dva týdny uskuteční sami. Proto tedy v názvu naší eh, konference bylo toto slovo accountable, povinnost odpovídat se. Proto tedy výkonné orgány by měly velmi pečlivě naslouchat tomu, co říká parlament. A já se domnívám, že v našem případě Hm, po samitu by jak rada, tak komise měli navštívit náš parlament a měli by nám podat zprávu o tom, jakým způsobem se EU účastnila tohoto samitu a jaký to mělo výstup. Tímto bych chtěl také popřát mexickému předsednictví velice úspěšný summit G20 a zároveň bych chtěl poděkovat všem našim hostům i všem poslancům, kteří se zúčastnili této akce. Děkuji a hodně úspěchu. Thank you. for the provoking remarks at the end.